Okay, because no, none, okay. None of the vice chair was available. Possiamo dare inizio, colleghi? Vážené kolegyně a kolegové, zahájíme zasedání. Omlouváme se za mírné spoždění. Zahájíme bodem 13 na pořadu jednání. A to je opravdu si rozmnožovacího materiálu rostlin dodávání na trh. Je to jednotný text. Pan Sergio Silvestris je zpravodaj. Předám mu slovo a předloží nám naši zprávu ohledně nařízení o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin. Zaměřuje se na ty nejvíce kontroverzní prvky návrhu komise. Všichni jste obdrželi informace o tom, že jsme žádali naši, naše tematické oddělení, aby připravilo technické sdělení, které bylo rozesláno Eh, všem zmíněným ohledně charakteristik eh, reprodukčního materiálu, rozmnožovacího materiálu rostlin a produkčních podniků osiv. Jedná se o trh, který je dominován velkými nadnárodními firmami. Náš, eh, naše technické oddělení nám poskytuje informaci ovšem, e, že v mnoha zemích je tato produkce rozmnožovací materiálu rostlin vedena malými podniky. A já předám slovo kolegovi Silvestrisovi, následně budeme diskutovat a o, zahájíme slyšení s experty, které jsme pozvali. Prosím, Sergio Silvestris má slovo. grazie, <clears throat> grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Ještě předtím, než si vyslechneme experty, eh, kteří přednesou své stanovisko ohledně osiv a rozmnožovacích materiálů rostlin. Eh, rád bych předložil návrh zprávy. Máme příležitost poprvé hovořit o tomto návrhu zprávy. Už jsem vedl určitou výměnu názoru ve výboru, ale je to teď poprvé, co otevíráme diskuzi. Předpokládám a doufám, že mnozí z vás již měli příležitost si přečíst tento návrh zprávy, takže ty pozměňovací návrhy, které eh, jsem eh, předložil eh, k návrhu komise, už jste viděli. Co považuji za zásadní části zprávy? Především návrh komise podle mne znamená, představuje dobrý základ pro práci, ale je zde několik pojmů, které je zapotřebí hlouběji prodiskutovat eh, a pokud to tak výbor bude považovat za správné, aby také byly změněny. Nejdůležitější prvky podle mě lze schnout do několika bodů a na něj jsem se zaměřil v pozměňovacích návrzích. Především bych se rád věnoval tématu, které je nejproblematičtější a to je menšinový trh, materiál na menšinovém trhu. Komise ve svém návrhu tento eh, materiál pro menšinový trh eh, stanoví podle ekonomického subjektu, který uvádí tyto produkty na trh. Takže se jedná o mikropodniky neboli neprofesionální operátory, kteří mají méně než 10 zaměstnanců a mají méně než 2 miliony eur ročního obratu. Tato definice podle mne není snadno aplikovatelná nebo užitečně aplikovatelná v oblasti zemědělství. Podle statistik, které máme od stálých zastoupení, eh, také od asociací a různých studií z tohoto odvětví. Tyto statistiky ukazují, že když budeme takto aplikovat podle návrhu komise dané kritérium, dané pravidlo, a budeme považovat za menšinový trh, ehm, rozmnožovací materiál pro eh, menšinový trh, ty podniky, eh, které jsem uvedla, tak by to bylo 60 eh, podniků v Evropě, které se zabývají touto produkcí. Ty všechny by byly tedy postaveny mimo působnost tohoto textu. A proto bych rád vás upozornil také na studii, o které jsem se zmiňoval před a pan předseda De Castro se o tom také zmiňoval eh, hned v úvodu. Včera jsme od vnitřních eh, služeb Evropského parlamentu získali informace o rozměrech eh, evropských podniků, které pracují v této oblasti a jaký zaujímají ehm, poměr na trhu. Já bych chtěl nově definovat tedy tento menšinový trh a odkazovat se nikoli na podniky produkční, ale na produkci, která bude limitována množstvím. A tím se následně může v aktech přinese pravomoci zabývat komise, anebo je definovat jako místní produkci, kterou lze volně obchodovat. Takže to je ta první otázka týkající nového trhu. Tímto způsobem jsem vyřešil eh, te, tuto definici. Druhý aspekt, na který bych se chtěl zaměřit, je heterogenní materiál. Ani eh, tento termín není eh, jasně definován komisí a já jsem se tím dlouho zabýval na základě různých veřejných Eh, výsledku šetření expertů už roku 2007-2008. Komise pět let věnovala tomu, aby se zabývala tomuto aspektu, ale předložila takový text, eh, který se nedá příliš sdílet. Eh, nezdílejí tento názor ani producenti biologického materiálu, což jsou v podstatě ty, pro které měl sloužit tento text a tato definice měly jim usnadnit práci. Chtěl bych tedy, aby zde byla větší hm, jasnost, což to, co jsem řekl, to neznamená, že by se jednalo nějakou nejasnost eh, práce komise, ale je zapotřebí, abychom měli jasné znění. Aby eh, aktéři v daném odvětví měli větší jistotu. Jedná se tedy o první generální eh, definici, co je to vlastně heterogenní materiál. A já už bych chtěl upozornit na to, že rád eh, se budu zabývat kompromisy s kolegy, kteří předloží svoje návrhy. Eh, to, co stanoví komise, tak já jsem, já jsem chtěl, aby se pro tyto odrůdy eh, vztahovaly stejná, vztahovala stejná pravidla jako pro, ta klasi, pro ty klasické tradiční odrůdy. Aby to tedy eh, bylo uznávání eh, odrůd založené na nízké administrativní zátěži a na základě praktických zkušeností se šlechtěním, užíváním a pěstěním těchto rostlin. Také jsem se zabýval texty od různých asociací a odborných eh, společností a rád bych eh, na základě všech návrhů kolegů došel k nějakému kompromisnímu návrhu. Eh, potom je tu další téma, ke kterému mám hodně pozměňovacích návrhů, je hodnota, hodnota pě, mm, tohoto pěstění a kultivace. Podle mého je zapotřebí eh, se tímto také ještě hlouběji zabývat. Komise ve svém textu rozlišuje mezi uspokojivou hodnotou pro užití či pěstování anebo udržitelnou hodnotou pro eh, pěstování. Ve stávající legislativě se nerozlišuje mezi uspokojivou a udržitelnou hodnotou. A proto jsem navrhoval, abychom eh, obě dvě tyto definice spojili do jednoho druhu, tedy hodnoty. Eh, například v případě, že se objeví nová varieta, na základě toho, jaké byly zkušenosti z minulosti, je zapotřebí jednat se všemi experty z daného odvětví a se všemi aktéry. Takže já si myslím, že není zapotřebí měnit stávající nastavení, protože podle mne by to vedlo k tomu, že bychom vlastně se odchýlili od cíle tohoto návrhu, tohoto nového nařízení. Cílem nařízení má být snížit byrokracii a náklady. My bychom ale takto zdvojovali eh, činnost rozlišováním a hodnocením, které není nezbytné a tím bychom navyšovali byrokratickou zátěž. A já bych tomu chtěl ještě dodat, že v původním textu komise hovoří o tom, že tato hodnota eh, uspokojivá by měla být eh, hodnocena v členských státech, zatímco ta udržitelná v Evropě, Evropské unii prostřednictvím agentury. A když vezmeme celé toto hodnocení, eh, tak eh, já eh, usiluji o to, aby vše bylo tedy hodnoceno na, na úrovni členských států, které by zohledňovaly další prvky a následně by bylo dohlíženo na to, aby byly používány kompatibilní standardy v jednotlivých těchto národních orgánech. Cílem je, aby i Evropská eh, komise, aby Evropská komise eh, se s námi mohla shodnout. Mm. Další tématika je reprodukční materiál užitý k eh, ozdobným účelům. Tyto materiály však mohou být využity i pro lidskou spotřebu, například feferonky, rostliny a je zapotřebí rozlišovat mezi tímto užitím. Proto jsem předložil dva pozměňovací návrhy. Žádám normativní rozlišení, aby, byly, aby e, e, byla různě přísná pravidla pro různé použití. Co se týče třetích zemí a exportu, Souhlasím s komisí, eh, že explicitně uvedla, tak jak jsme to mnohokrát v jiných zprávách žádali jako poslanci, že bude ekvivalentní standard pro materiál dovážený do EU pro export. Ten není eh, upravován eh, s třetími zeměmi, nebo když třetí země nemá patřičné normy, tak si myslím, že dohoda bilaterální Eh, mezi eh, Evropskou unii a třetími státy stačila. A to proto, abychom předešli závažným problémům v konkurenceschopnosti evropských podniků. V současné době máme 12 eh, evropských směrnic, které se nezabývají exportem materiálu. A to je zapotřebí zhodnotit i, při jiných, i v jiných částech tohoto balíčku, ať už se týkají tedy rostlinných či živočišných Eh, materiálu či výrobku. S tímto souvisí, jsou to ekvivalentností u rozmnožovacího materiálu pro třetí, nebo dávno pro třetí zemí. Myslíme, že komise by měla spíše předkládat aktiv přenesené pravomoci, aby Evropský parlament mohl eh, také vstupovat do jednání a ovlivňovat text. Eh, nyní rád přenechám slovo ehm, kolegům k diskuzi a také expertům, které si skutečně rádi a pozorně vyslechneme. Mám ještě několik závěrečných eh, poznámek ohledně pravomocí komise. Nejvýznamnější změna je eh, v příloze 1, kde je seznam týkající se druhů a odrůd spadajících do tohoto právního textu. Jedná se tedy o eh, lesnické i eh, další rostlinné reprodukční materiály, produkce reprodukčního materiálu lesních dřevin a eh, dalších. Chci poděkovat kolegyně Ajuzo, která se účastnila i zasedání se stínovým zpravodaji. Myslím si, že v podstatě se nám podařilo připravit dobrý text, který vám teď překládáme. A eh, jsem ochoten a mm, nyní zahájit diskuzi a velice rád si vyslechnu vaše názory. Rád bych také poděkoval poradcům, stínovým zpravodajům, asistentům, zaměstnancům a spolupracovníkům výboru i eh, mé vlastní kanceláře. Nyní tedy spouštíme tuto práci formálně já si myslím, že toto je příspěvek, který je velmi věcný, nikoli ideologický a z toho mám velkou radost. A doufám, že takto budeme moci postupovat díky spolupráci s kolegy rychle a efektivně vpřed. Děkuji panu Silvestrisovi. Zahájíme diskuzi. Pan Hausling a potom Kadevach. Martin. Já, tak, Hans ano, děkuji panu Silvestrisimu za ochotu tady předložit ještě další, zapracovat další pozměňovací návrhy. Já myslím, že bude nezbytné, aby tento návrh, tak jak ho před sebou máme, aby jen tak neprošel. Nějaké, nějakou kritiku bychom tady vyjádřit chtěli, protože právě to, co jsme diskutovali posledně, Mm, různými formami, například právo zemědělců mm, mm, na privilegia. To bylo konkrétně, musíme se zeptat, jestli by to nemělo být upraveno lépe v návrhu směrnice. To znamená, Otázka, jestli bychom to měli zapracovat do právního textu nebo spíše nechat eh, tomu trošku volnosti. Toto není eh, dobře upraveno. Také tam nebylo zapracováno to, co se týká ekologického zemědělství eh, a to jsou takzvaná kritéria DUS. To jsou mm, samozřejmě, že velice obtížné ekologické zemědělství podle norem, které jiní dokáží dodržovat lépe, to je obtížnější pro ně si získat přístup k trhu. Ehm, tady bohužel kolega Silvestris také neposkytuje odpověď. Naopak, vy tady škrtáte vlastně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 pracovat s menšinovými trhy. Já nejsem velkým přívržencem toho, abychom některé oblasti eh, posouvali do eh, menšinových eh, trhů, ale potřebujeme pro určité oblasti výjimky, velmi velkorysé výjimky a to vy ve své zprávě trošku omezujete. Ani pořádně nevím proč, ale obávám se, že to na konci povede k tomu, že dojde k větším regulaci a že pak v konečné instanci mm, budeme mít oblast zeleniny a mm, bylinek a ještě to budeme muset dopracovat hlasovat také po takovou směrnici. To považuji za zcela nelogické, protože si myslím, že to ani není úmyslem osilového průmyslu ani jiných odvětví, abychom takovéto oblasti eh, kontrolovali. Na to tady přeci neexistuje žádný důvod. A mm, tak eh, choroby rostlin, myslím, ehm, se úplně sem ehm, nepatří. Já si myslím, že to musí mít eh, jiné důvody, proč se to tak udělalo a možná byste nám to mohli vysvětlit. A pak říkáte, že uděláme výjimku pro regionální odrůdy. Ano, regionální odrůdy, to ano, ale jistě víte, že je to vždycky těžké eh, definovat regionální eh, odrůdy. Je to mm, dáno typem zemědělství, nebo jak se to um, definuje, nebo je to něco, co existuje jenom v určitých regionech. Tohle je, eh, je velmi, velký prostor pro interpretaci, musím říct, a myslím, že bychom to měli značně vylepšit, pokud to tedy výjimkou má být. Tady to musíme ale jasně definovat. Co nechápu,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 to, eh, že mm, nechápu otázku mm, mm, označování a eh, já eh, si myslím, že jsou to i určité techniky výroby osiv, jako například technika CMS, která není úplně nesporná a je otázka, jestli se musí, jestli to se to musí označovat, aby uživatel věděl, že to je z této produkce. Já myslím, že je tady pár bodů ještě, které pokulhávají za předlo, předloženým textem z komise. Přál bych si, aby zpravodaj byl trošku odvážnější Eh, pak by nám eh, se život eh, pro zemědělce usnadnil, také by byl snadnější život pro uživatele, protože by se určité oblasti zcela té směrnice vyněly. To jsem už poprvé kritizoval. Komise totiž tvr, to dokládá čísly, ehm, říká, že je tady obrovská, široká paleta v evropském, osiv v evropském osivovém průmyslu. Ano, máme celou řadu malých podniků, to je pravda, ale když se podíváte, komu ty podniky patří, tak se vás, vás čeká velké překvapení překvapení. Jsou to určité podniky, které mají značku, nesou značku, ale vlastně potom to vypadá úplně jinak eh, na trhu a potom můžeme eh, se napojit na, na diskuzi, kterou jsme vedli už včera. I v Evropě máme poměr, takové poměry, že velkých, eh, pět velkých podměrů, <laughs> podniků dominuje trh v Evropě a proti tomu musíme něco udělat. Já myslím, že na to neexistuje ani reakce z komise tím, že předloží text, ani odpověď zpravodaje. Ehm, tady přece máme, mm, nesmíme jenom hovořit o mm, rozmanitosti, hlavně nesmíme ale omezovat a na to neodpovídá ani komise, ani e, text, ale jsme ochotni všechny tyto body ještě jednou probrat v naději, že e, se to do textu zapracuje a doufám, že budeme podpořeni i těmi, kteří to vidí stejně tak e, kriticky. Děkuji. Grazie Martin. Adesso... Děkuji Martine, Karim Karimbach a potom Rodu Sulik. No, děkuji, pane předsedo, milí kolegové, kolegyně. Komise eh, s svým nařízením o eh, výrobě reproduktivního eh, materiálu rostlin si myslím, že to je trošku známější než směrnice eh, komise a je to vlastně něco, o čem se už velice široce diskutuje. Já jsem velice ráda, že dnes vedeme tuto diskusi a že budeme mít následně i slyšení, protože osiva a této rozmnožovací materiály rostlin jsou vlastně základnou toho, co jíme. Zároveň jsem však mi však dělá, mám obavy z toho, že za týden 4. prosince Ehm, už máme eh, konec pro, nebo poslední lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že pro téma, které je tak důležité, a složka, která je natolik ehm, složitá, je to čas, který je velice omezený. Já jsem v roli ehm, stínové jsme důkladně zabývala návrhem komise, ale také návrhem kolegy Silvestrise. A vedla jsem celou řadu rozhovorů a účastnila jsem se řady workshopů na toto téma. A když se tak podívám na to, co nám znovu dnes bylo předloženo na jednotlivé body, tak musím říct, že došlo k značnému zlepšení status quo, mm, ne, pardon, ne, nedošlo k velkému zlepšení toho status quo, aspoň to nevidím. A vlastně naopak eh, tady máme dodatečnou zátěž byrokratickou, eh, je to vlastně opak toho, Eh, co bychom měli od toho očekávat, mm, nebo měli očekávat. Možná to zní slibně, eh, toto sloučení 12 směrnic na jedno jediné nařízení, možná to někdo může označit za zjednodušení, ale skutečnost, že eh, rozsah působnosti směrnice teď bude z 220 odrůd rozšířena všechny odrůdy, tak to považuji za něco, co eh, nesnižuje byrokratizaci. A eh, co nám toto vyhodnocení má přinést, kromě toho, že to bude jenom větší nálož pracovní, tak to taky nevím. Eh, pak je pro mě dost pochybné to, ehm, proč ozdobné ornamentální rostliny mají být zapracovány do této části, protože ehm, toto máme pod značkou Smart, nebo pod heslem Smart Rules for Safer Food. Takže tady mm, nechápu to bezprostřední propojení. A to, co my poslanci alespoň část poslanců doufám, co bychom měli zvrátit, je rozšíření pole působnosti tohoto nařízení eh, oproti stávající směrnici, protože tady, se, tady máme vlastně dvojí jaksi útok na nás. Za prvé, národní státy eh, přicházejí o nezbytný manevrovací prostor, který měli v této otázce a zároveň eh, to mm, i vyhodnocení pole působnosti této směrnice. Podle mého názoru by to nařízení se mělo omezovat na osivo, osiva a to je velice důležité pro kom, jde o komerční využívání. Jedná se tady o nařízení tržní, které nesmí být podléhat nebo pokrývat komerční aktivity. A to právě je tak v současném nařízení. A pak eh, tady máme pojem profesionální provozovatele, to se musí na ně omezovat. Eh, soukromé osoby, eh, zahradníci, to všechno nejsou profesionální provozovatele a ti by vlastně z rozsahu působnosti měli být vyňati. A nemá určitě smysl, aby nařízení kledlo, eh, aby, aby se týkalo 300 různých rostlin, které existují po celém světě. A v současné době je to 250 druhů, které jsou pokryty směrnicí. A nedostatečné podle mého názoru jsou také podmínky pro biodiverzitu a pro rostlině genetické zdroje. Můj předřečník už to taky říkal, důrazně musíme žádat rozmanitost místo, abychom tuto rozmanitost omezovali byrokracií. A k tomu je nutné, nutných pár konkrétních návrhů. Pak takzvané úředně e, uznávaný popis, to se nesmí vztahovat pouze na staré druhy, které už jsou na trhu, ale mělo by to pokrývat také nové e, druhy. E, každé historické nebo geografické omezení jsem tady musí eh, padnout. Mluvilo se tady o menšinovém trhu. Ten byl vytvořen proto, aby byla umožněna rozmanitost a proto považuji za kontraproduktivní, že osiva eh, eh, tady mají naplňovat také standardní materiál. A e, pak se tady e, hovořilo také o menšinovém e, trhu. Jestliže se má rozmanité, rozmanité odrůdy na trhu rozšířit, proč ne? Ale pak by to mělo být za férových podmínek a nové nařízení by se mělo koncentrovat na osiva. A jsem velice vděčná za podklady, které jsme dnes dostali, protože je čtu úplně jinak. Já v těchto podkladech nevidím jenom rozmanitost na evropském trhu, ale když se podíváte jenom na francouzský trh a analyzuje ho to a Zeptáte se, kolik eh, firem tady vlastně z toho má obrat a jak eh, jsou dominantní na trhu, tak nám to přeci jen eh, dává jiný obrázek. A naším cílem musí být, abychom co nejvíce aktérům umožnili co nejlehčí přístup k trhu. Už bylo řečeno, že jenom 10 koncernů ovládá v současné době téměř 75 osivového trhu. Spotřebitelé, a já myslím, že tady ten hlas je jasný, a to nám zase ukazuje Eurobarometr a také dotazy, průzkumy mezi spotřebitelů. Spotřebitelé chtějí tuto rozmanitost. Nejen eh, chtějí prostě mít rozmanitost eh, chuťovou a mm, třeba jeden řetězec supermarket, eh, supermarket mm, tady dal na trh staré odrůdy eh, jablek a z eh, brambor a ty byly vyprodány během několika dnů. Já si myslím, že se musíme eh, podívat na volbu, na svobodnou volbu spotřebitelů a ta musí být zajištěna. Spotřebitelé chtějí sami rozhodovat o tom, jestli raději budou kupovat konvenční zeleninu a ovoce, anebo spíše regionální speciality a rarity. A tuto svobodu volby bychom spotřebitelům měli umožnit a proto Eh, řada pozměňovacích návrhů určitě bude předložena právě k tomuto tématu. Myslím si, že jenom takto budeme moci naplnit myšlenku biodiverzity. Grazie, Karin. Děkuji, Karin. Ulrik Rodust a potom Agňu. Ulrik. Ano, děkuji, pane předsedo. Nechci teď mm, předkládat žádné velké prohlášení, ale ráda bych se omezila na pět otázek. Chtěla bych nejprve poděkovat eh, srdečně panu Silvestrimu za, eh, za práci, kterou odvedl a eh, prezentoval a mé otázky znějí takto. Vy jste, jsem mluvil o, o odrůdách na menšinovém trhu, možná jsem to úplně nepochopila, kdybyste byl tak laskavý, mohl to ještě jednou vysvětlit. Otázka zní, je možné, že staré a nové eh, druhy na menšinovém trhu mohou na základě úředních popisů eh, se dostat na trh. Jak to chcete zaručit? Má druhá otázka, mm, je zaručeno to, že registrace eh, různých druhů a kontrola kvality osiva zůstane ve státních rukou. To by pro mě bylo velmi důležité. Dále má kolegyně, mý kolegové předtím už mluvili o kritériích, tzv. kritériích DUS a o zkouškách BCU. Moje otázka zní, co, co si myslíte o, o tom, že by se některé počty odrůd měly zredukovat, budou to některé kontrolní mechanismy, které se mají zavést a velmi důležitá je pro mě otázka GVO. Podle vašich představ existuje tady nějaká možnost nebo dokonce záruka pro to, že do eh, budoucna budeme mít eh, osiva, která budou od tohoto osvobozena. Jak to chcete zajistit? A poslední otázka. Je možné, aby eh, odrůdy, které po, už, už doběhla její lhůta, budou i dále k dispozici? Já si myslím, že je velice důležité, abychom Eh, toto vztahy hlavně na eh, starší odrůdy, a bylo by dobré, kdyby tyto odrůdy byly eh, na trhu ještě k dispozici. Kdybyste mi tyto otázky mohl zodpovědět, tak bych byla ráda, protože bych nemusela předkládat další pozměňovací návrhy, jinak by vás musela obtěžovat další prací. Děkuji. Děkuji, Agnew a potom Dorfman. Thank you, um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem dostal spoustu e-mailů ohledně té směrnice o zahradních osivech a myslím si, že komise si nemohla stanovit větší cíle nějakých šest týdnů předtím, než nastanou volby do Evropského parlamentu. Je na to eh, napojena celá řada lidí, například ve Spojeném království, kteří se nestarají o to příliš, co se děje v Evropské unii, spíš to má dopad na jejich vlastní životy. Ano, ve Spojeném království se něco takového lidem nelíbí, takže si musíte položit otázku, kde je tedy ta krize a všechny ty skandály, které ještě předcházely této legislativy. Jedná se o tedy o nové uh, choroby rostlin, napadení plodin, všechny budou tedy zničeny, k něčemu takovému nedošlo. Ehm, došlo k nějakým prodejům takovýchto poškozených, řekněme, rajčat. Já myslím, že nic takového, k něčemu takovému nakonec nedošlo. Takže nyní z toho vyplývá jenom, že prostě si komise přeje stanovat pravidla pro všechny aspekty našeho života. Máme celou řadu těchto osiv nebo reprodukčního parla- eh, materiálu, který zmizí z trhu. Před nějakou dobou, před rokem, dvěma, již v rámci mého mandátu, tak jsme měli novou legislativu o změnách v oblasti pesticidů a rozhodlo se na úrovni některých podniků, že prostě nebudou vyrábět eh, určité tyto výrobky, protože náklady na registrace byly příliš vysoké. Takže ono se to i tak to šířilo mm, po celém tom venkově a něco podobného by mohlo nastat i tady v té věci osiv. Takže si musím položit otázku, zda by Spojené království jako takové mělo nějaký původní eh, podnět, aby začalo s takovou legislativou a je jasné, že ne. Herbert Dorfman. Dorfman a potom Petr Jár. Děkuji. Já si Myslím, že poté, co jsme slyšeli, co uvedl pan zpravodaj eh, Silvestris a také kolegové po něm, a co se týče pojmů, tak nejsme od sebe příliš vzdáleni. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že subjekt, který produkuje rozmnožu, eh, materiál určený k rozmnožování rostlin eh, a tak v určitém případě je vyloučen z, této, eh, z tohoto nařízení. Když to ale články 2 a 3, tak, tak vidím, článek 2 hovoří o tom, že toto nařízení neplatí pro ty, kdo profesionálně nepůsobí v odvětví reprodukce rostlin. Takže to je zemědělec, který si eh, se sousedem vyměňuje semínka a nebo to dělají, e, si vyměňují osivo, protože to je jejich e, koníček. E, možná je zapotřebí toto lépe specifikovat, aby to bylo jasné, ale myslím, že ta myšlenka je poměrně jasná nás, nám všem, že nechceme zavést to, aby byl postižen tímto nařízením ten, kdo profesionálně nevyrábí osivo. Eh, jako obtížné téma vidím ten menšinový trh. Poměrně souhlasím s kolegou Silvestrisem v tom, že eh, jak je menšinový trh definován komisí, nefunguje úplně jako menšinový trh. To, že je eh, podnik malý, neznamená, že pracuje pro menšinový trh, protože u nás například v našem regionu se pěstuje celá řada jabloní. A když si vezmu eh, ty pěstitele jabloní, tak skoro všichni mají eh, nižší obrat, než je požadováno a méně, země, eh, méně zaměstnanců. Ale všechny jejich rostliny musí být certifikované. Kdo si koupí jabloň, koupí si určitou odrůdu či klon a musí mít jistotu, že si koupil to, co je tam napsáno. Nemůže riskovat, že dostane jakoukoliv rostlinu neidentifikovanou, necertifikovanou a po třech letech zjistí, že mu roste něco úplně jiného. Takže menšinový trh eh, podle mne nemůže být eh, definován podle velikosti eh, podniku. Podnik, který má 100 zaměstnanců s pár miliony obratů, může například produkovat nějakou starou varietu jabloně. A to může být skutečně menšinový trh. Tato činnost. Takže já souhlasím s panem Silvestrisem, že je zapotřebí najít lepší definici. Eh, možná, že i následující slyšení nám pomůže toto lépe definovat a lépe se v tom vyznat, eh, protože podle mne by z pole působnosti tohoto nařízení měla být právě vyloučena, vyloučen ten menšinový trh. Jsem také přesvědčen, že nejdůležitější část tohoto nařízení, a to musíme mít stále na vědomí, je, že ten, kdo si nakupuje osivo, zemědělec, ať už si koupí révu a, nebo jabloň, musí mít jistotu o tom, co si kupuje má právo a musí mít právo mít eh, certifikovanou, že skutečně obdržel to, co si koupil. Že tedy ten materiál, který zakoupil, je certifikován. Eh, nepochybně pak tu je eh, otázka menšinového trhu, tou se musíme zabývat separátně. Děkuji, Herberte. Petr Jár a potom George Lyon. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji, který se zabýval velmi zajímavým eh, problémem ehm, a to nám ukázalo hodně odpovědí písemných, které jsme dostali už předem. Ehm, měl bych pár otázek na zpravodaje, ehm, které mě zaměstnávají a souvisí to i s těmi mm, eh, písemnými dotazy, které jsem dostal. První věc, chtěl bych vyjasnit mm, i to, co říkal kolega Dorfman. Mm, mm, nesmíme zapomínat ani na ty uživatele, já sám jsem zemědělec a označuji se za uživatele, kteří si chtějí uchovat homogenní materiál. Já bych chtěl certifikované osivo kupovat a chci vědět, Ehm, že je v tom to, co je také na popisu, Musí to být homogenní, ne? že ehm, potom budeme vylévat dítě s ehm, vaničkou a budeme mít výjimečné pravidla výjimek, která a, a ta kvalita, to, co je na popisu, nebude odpovídat. Takže by to, tyto odrůdy nebo tyto produkty mohly ztratit na kvalitě. Druhá věc, kterou se zaměstnává, eh, uchování starých eh, odrůd, to už bylo řečeno, dále menšinový trh regionální trh. Má otázka na kolegu se. Už si tady našel nějakou lepší definici toho, co je regionální trh? Ne, že někteří budou Evropu považovat za regionální trh. Problém je, že k tomu může dojít velice rychle, když chcete etablovat staré odrůdy nebo druhy a ty budou regionálně úspěšné, tak pravděpodobně mnohé podniky ne, budou v pokušení stále více ty regiony rozšiřovat. Takže máme tady nějaké hranice, co to je regionální trh a opačně zase z toho eh, můžeme vyvodit toto. Já jsem také za to, aby byly zachovány staré eh, odrůdy. A eh, mám vždycky radost, když tyto staré odrůdy se ještě pěstují, ale nesmíme tady zaměšovat různé standardy nebo aplikovat různé standardy. Potřebujeme jasné vymezení. A ostatně jsem ještě chtěl říct, že musíme dávat pozor na následující věc, abychom tady nevytvořili takové vedlejší bojiště. Já vycházím z toho, že i naši ekozemědělci když budou kupovat osivo, že budou chtít kupovat homogenní materiál. Tady někdo nechápu jejich rozčilení podle hesla ekologičtí zemědělci berou všechno, ať, mm, ať budou pěstovat cokoliv, ať už je to konvenční nebo ekologické zemědělství. A já si myslím, že by to měly být homogenní materiály, leda, že by nějaký zaměst, zemědělec obsadil menšinový trh. Ale tady se zase vracíme k tomu starému eh, problému nebo otázce, co to je ten menšinový trh nebo regionální trh. Pak ještě další otázka na kolegu Dorfmana. To zase vyplynulo z písemných dotazů. Jak bychom mohli udělat jasnou dělící čáru mezi komerčními, nekomerčním, obchodními nebo zájmovými aktivitami. Ne, když třeba dám osivo svému sousedovi jen tak do ruky, ne abych byl za to um, trestán. Já si myslím, že tady musí být učiněna jasně dělící uh, čára a říkám to ještě jasněji, než tak, jak to je obsaženo v návrhu komise. A poslední otázka. Myslíš si, milý zpravodají, že návrh, jak ho máme teď před sebou, že tady je jasně naznačen rozdíl mezi nejrůznějšími eh, odrůdami, rostlinami, tak třeba máme tady ovoce, máme tady mm, eh, pšenici. Ehm, ehm. Otázka je, jak to tady přesně rozlišit, ehm, třeba mm, obilí, ovoce a podobně. Jde zase o jasné eh, definice. A hlavně nám jde také o zachování starých obchodů. Děkuji. Grazie, Peter. E adesso... Děkuji. Nyní George Lyon a potom Stadler. George. Eh, eh, já bych také rád poblahopřál panu Silvestrisovi za jeho zprávu. Myslím, že kráčí správným směrem v celé řadě oblastí. A, a já jsem také připravil nějaké návrhy a vlastně budu stavět na tom, co on již vykonal. Takže na úvod bych chtěl říci, že ten systém, který máme v Evropě, funguje dobře a přejeme si samozřejmě, aby vše v Evropě fungovalo dobře. Pro nás jsou odrůdy a rozmanitost důležitá. Přejeme si nakrmit Evropu a ještě vyvážet do zbytku světa. To znamená takový výchozí bod, co se týče i spotřebitelů, kupců, pěstitelů. Je to tedy, je tedy to, co se objeví v tomto balíčku, takže je důležité, aby ty, eh, všechny ty požadavky byly zaručeny a aby probíhaly nezbytná ověřování. Existuje celá řada velkých očekávání, takže je třeba eh, je eh, naplnit. To by v podstatě mělo být takovým středobodem našeho záměru legislativa musí být upravena i právě pro ty menší trhy, pro menší pěstitele. Nicméně nemělo by to probíhat eh, tak, aby nakonec eh, toto vše skončilo jenom na ně, jako nějaký mechanismus, který bude umožňovat eh, podnikům odklánět se od těch nezbytných prověřování a ověřování, třeba zajistit tu správnou rovnováhu. A doufám tedy, že to, to se nám podaří zajistit. My už jsme slyšeli o takových eh, zemědělcích, kteří si předávají osiva, zřejmě toto existuje, možná si je prodávají. Uh, pak eh, jsou tu samozřejmě ty veškeré ty argumenty, kdo co platí. Ale jak již řekl kolega eh, Dorfman, tady je ta myšlenka eh, to je velikosti těch podniků. To si myslím, že by neměl být nějaký zavádějící argument, měli bychom to nějak lépe definovat aby to opravdu z toho vzešel nějaký důvěryhodný návrh, takže z toho důvodu my sem zapracujeme určité změny. Myslím, že pan Silvestri si něco takového už připravil. A ještě chci připomenout ta, ty požadavky, že Evropská unie je dominována několika velkými hráči. Já si nemyslím, že by to byla úplně pravda. A je důležité právě uznat, že právě i toto nařízení by se následně mělo aplikovat pro všechny, i pro ty menší a měly by mít příležitost tedy prosperovat na trhu i ti menší, že to není nějaká dominace těch nějakých tří velkých společností. A ještě závěrečná připomínka. Biodiverzita, ta se řídí právě poptávkou spotřebitelů, ne tím, co dělají zemědělci pěstitelé, ti pěstují na základě té různorodosti, rozmanitosti. Pak se to ale dostává do obchodu a tam je to otázkou poptávky spotřebitelů. Řídí se to tedy poptávkou spotřebitelů, ať se vám to líbí nebo ne. Taková je realita o umístěvání na trh. A co se týče toho menšinového trhu. Prostě je to proto, že někdo si bude něco takového chtít koupit a proto tedy může pokračovat i tento druh podnikání. Co se týče těch genetických bank, ty je v Evropě a jsou tam tedy zastoupeny i ty nejrůznější odrůdy, ale řídí se to všechno tou poptávkou spotřebitelů toho, co oni si chtějí v obchodech koupit. Takže myslím si ohledně zprávy kolegy, je to dobrý začátek, budeme mít eh, i my eh, pozměvací návrhy, doufám, že půjdou směrem k vylepšení toho cestu textu. To Výborně, děkuji Stadler a potom Mark Trabela. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych hm, se přidat tomu, co říkal eh, kolega Egnu a vázat na to, kde skončil. Eh, myslím si také, že neexistuje žádný podnět pro toto směrnice o osivech. A protest lidí je neobvykle ostrý a velice široký. Také jsem zaregistroval mnoho reakcí, a to říkala kolegyně Kaltenbach už i v Rakousk, mezi rakouskou veřejností se objevily velice kritické hlasy, protože je to skutečně něco, co není nutné. Ne, neexistují žádné indicie, že, je to, eh, že to je zapotřebí. Je to nová záplava ze strany komise. Eh, to, eh, nejse, to se netýká nějakých rostlin, masových rostlin, něčeho, co, něco, co bychom vyžadovali zemědělství, takovou tu směrnici osivovou. Vůbec nic takového se nestalo. Prostě je to jenom zájem zemědělského průmyslu, který si toto přeje. A ani to není otázka mm, mm, práva e, na e, záruku. Já tady zcela souhlasím s tím, co říkal kolega Dorfman dosud se ti, kteří kupovali osiva, e, ti eh, takový lidé mohli dostat eh, záruku a vlastně ale eh, na tyto věci nepotřebovali žádný registrační proces, nepotřebovali k tomu komisu, k tomu nepotřebovali ani žádné nařízení týkající se OSIF. Ehm, tento deficit záruky není nikde tak velký, alespoň ne v Německu ani v Rakousku, že by toto nařízení nebo tato směrnice byla zapotřebí. Ti, kdo kupují osiva, se mohou u toho, kdo to prodává, pokud to osivo je hm, špatné nebo pokud ehm, tento člověk se může okamžitě stěžovat u tohoto člověka a nepotřebuje k tomu ale v žádném případě toto nařízení o osivech. Eh, je to jenom dodatečný ehm, registrační postup, který ehm, bude zatěžovat jenom další eh, výrobce eh, a bude zatěžovat jednoduše řečeno byrokratickými překážkami a chce je vlastně vytlačit do budoucna z trhu. Protože kdo to tady bude, kdo bude mít dočinění pak s byrokraciemi? Ten byrokracii zvládne velký podnik, který k tomu má aparát a ne mm, a ti ostatní budou byrokratickými prostředky vytlačování z trhu. To je důvod. A to se týká také menších podniků. Samozřejmě na trhu existují také Eh, takzvané malé a střední podniky, které mají ale také dominantní postavení na trhu, které jsou schopny také využívat tohoto postavení vůči ostatním, ale platí, doplatí na to vždycky ten menší. Doplatí na to vždycky ten, kdo se eh, pohybuje na menšinovém trhu a proto ta tendence tímto, eh, máme jasnou tendenci touto směrnicí o osivech. Ti, že tady budou na trhu silnější, homogenější produkty, pro které které, mm, ale mm, no, to otázka, jestli pro ně tato směrnice bude mm, platit. To je celý balíček, který si pak zemědělský průmysl bude přát a bude je nabízet podnikům. A my myslím si, že bychom, že proti této tendenci se objevují kritické hlasy mezi obyvateli. A já si myslím, že je to dobře. A proto si myslím, že je tady potřeba to změnit. Zcela souhlasím s kolegou Silvestrisem. Um, ale není to počet podní, ne počet podniků ještě rozšiřovat, ehm, aby byly vytlačeny z trhu malé a střední podniky, a aby, e, ale spíše opačně. Musíme e, tuto, toto nařízení o osivech, pokud vůbec do něho chceme pustit, musíme ho rozšířit i na veliké podniky, které dominují e, trhy. Na tyto by, by mělo být omezeno, zbytek se vyřídí e, sám, na to nepotřebujeme Evropskou komisi ani Evropskou unii. Bene, grazie, Děkuji. Mark Tarabella a potom Michel Danton. Děkuji vám, pane předsedo. Dalo by se hodně dlouho hovořit o tomto nařízení, protože má e, nahradit 12 směrnic. Je to velice ambiciózní e, text. My usilujeme o zjednodušení a často se o tom tady hovořilo. Kromě toho, ale tu ještě je několik různých obav, které vzbuzuje tento eh, projekt, mi připadá a je to v několika článek, máme potom ještě slyšení. Doufám, že nebudeme příliš zabírat času. Možná eh, odstavec 3, to je uvádění na trh, ale chtěl bych zaměřit na tři články konkrétně. Už to bylo zmíněno, 36, která se týká eh, materiálu pro menšinový trh s výjimkou eh, velice rozumně to eh, zpravodaj mění a hovoří se o mikropodnicích. Eh, a to je velmi omezující. Já teď nechci zacházet příliš daleko, ale je tu takový dojem, že eh, došlo k velké koncentraci ve světě multiplikace a komercializace osiv pro zemědělství velkých rozsahů i pro amatérské zahrádkaření. To je témat, už jsou témata, o kterých se hovoří. A správně my, my bychom měli uvažovat také o jiných eh, logikách, eh, které se odehrají eh, ve výborech pro hospodářství a dalších a měli bychom zamýšlet o malých podnicích. Co je to malý trh, men, menšinový trh? To znamená trh, který se může rozvíjet a doufá, že se bude rozvíjet. A spotřebitelé žádají tyto odrůdy, aby se množily, aby bylo více dostupných těchto variet. E, proč tedy e, tu máme toto omezení na 10 zaměstnanců a 2 miliony e, 2 um, miliony ročního obratu. Za několik let to může být mnohem víc milionů, mm, které ten podnik může mít. Takže to mi připadá uh, takový artikl, takový článek, který mi mm, nepřipravuje nejlepší. Potom je tam další text, který se týká popisu, oficiálně uznávaného popisu variety. Eh, to se velice často špatně uplatňovalo. A píše se tam, že musí být produkován v tom eh, eh, regionu, například u rajčete. Občané mohou mm, využívat eh, osiv různých regionálních variet, které pak se dostaly do jiných oblastí, mají stejný původ, tyto variety, ale pak v daném místě získaly nějaké další charakteristiky. Eh, takže to je takové omezení, které podle mne eh, by bylo také ještě zapotřebí eh, přeskoumat. Potom je tu povinnost pro operátory setrvat v těch regionech, ve všech členských státech, kde došlo tedy k tomu vývoji dané variety. A pak je tu otázka zachování a udržení této variety. A ty variety se ale množily v různých prostředích. Eh, takže to jsou všechno věci, na kterých bych, nad kterými bychom se měli zamyslet a zmírnit ta pravidla. Pak je to 135 a 136. To jsou články týkající se práva eh, zaregistrovat do katalogu dané variety tam e, je otázka veřejného vlastnictví. Je zapotřebí uznat, že jsou takové variety, které jsou ještě starší než firmy, které si dnes patentují e, práva na osiva, která e, uvádějí na trh. Já nebudu diskutovat o způsobu registrování nebo o těchto souvisejících záležitostech, ale jsou tu určité uh, Eh, odrůdy, které se nám dostaly do rukou již od historických eh, pěstitelů. A ty by měly také existovat i do budoucnosti. Já eh, mám takový veliký katalog začátku 20. století a tam a mm, jenom hrášek, kterému je věnováno spousta stránek a teď Eh, bychom se tomu mohli věnovit, věnovat dál a dál. Takže já bych eh, velice eh, chtěla usilovat o to, abychom šli správným směrem, a aby to nepřekáželo amatérům, nebo tedy amatérským pěstitelům a drobným výrobcům v dalším rozvoji. V tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy a doufám, že se nám podaří dosáhnout za diskuze a otevřenosti dialogu dobrého řešení. Děkuji, Marku. Další má slovo Michel Danten. Rád bych přivítal z Univerzity Bari delegaci, kterou zde eh, k nám přivedl Antonio Riccio, eh, rektor této univerzity. Michel Danten má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, jak se někdy stává v Evropském parlamentu, po eh, několika týdnech, co, se, co text eh, se probírá, eh, tak začne vzbuzovat vášně. A já si myslím, že je nepřijatelné, jaká kampaň se vede, a již my jsme hm, vystaveni. Stačí kliknout, aby člověk viděl názory. Já si osobně myslím, že eh, bychom neměli vůbec badat takovouto kampaň, ani nedbám. A, a eh, společně s, s našimi asistenty Já eh, chci říci, že jsou lidé, kteří mají tedy odvahu napsat a vyjádřit se a kliknout tedy na ty odkazy. Svět zemědělství o kterém hovoříme, a mnohokrát už jsme o něm se zmiňovali a diskutovali, o konvenčních produktech, o e, produktech e, krátkého e, okruhu od výrobce ke spotřebiteli. Je zapotřebí zajistit absolutně že zemědělci při nákupu osiva v tomto obchodním úkonu budou mít jistotu, že eh, sanitární kvalita, rezistence, která je oznámena eh, u toho osiva a jeho další eh, kvalitativní prvky jsou zabezpečeny a to jak pro eh, jak tedy eh, amatérské pěstitele, tak profesionální pěstitele, že budou mít tu varietu, kterou si přeji pěstovat a kterou zakoupili. To všichni potřebujeme eh, do budoucnosti mít pro zachování genetické rozmanitosti různá osiva, různé variety. Je zapotřebí toto všechno ehm, umožňovat a chránit. A za tím účelem musíme připravit takovýto text, aby se tedy mohly rozvíjet určité variety a přitom byly zachovány ty, které již existují. E, pozor, otevřeme dveře, tedy chceme, aby bylo, byly otevřeny dveře těm malým, ale co to znamená? Znamená to, že vyrábí jenom jeden produkt a je v něm velký, abych to tak vyjádřil, a nebo je ten podnik malý, e, protože vyrábí jenom malé množství. A když už hovořím o tom malém podniku, tak některé malé podniky se staly velkými e, podnikateli a jsou to někdy šarlatáni. A já si myslím, že e, regulace, která poskytuje svobodu těm, kteří se kvalifikují jako malí, e, v tomto pejorativním smyslu, potřebuje, aby zde byla aspoň minimální úroveň bezpečnosti proto, aby v Evropské unii nedocházelo k ekonomickému vandalismu. Výborně, kolegové, děkuji všem za vaše příspěvky. A myslím, že jsme ukázali, že nás velice zajímá, projevili jsme velký zájem o toto téma. E, e, kolega Sergio Silvestri připravil velice dobrý základ pro diskuzi. Nyní bych chtěla předat slovo zástupci komise. Zde Gesanko, Erik Podler a následně předám slovo zpět Sergiovi Silvestrisovi, aby mohl reagovat. Prosím, pane Podle, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Toto je téma, které skutečně vyvolává vášně. Já bych chtěl před vámi potvrdit to, co už jsem uvedl dříve. A to, že od eh, toho okamžiku, kdy jsme se posílili tohoto návrhu textu, tak jsme měli v úmyslu zjednodušení těch slavných 12 směrnic, o kterých se hovořilo. Ale především nám šlo o to, abychom posílili flexibilitu v certifikaci a povzbudili k biodiverzitě. E, šlo nám o to, aby velké či malé podniky e, z toho měli prospěch takovým způsobem, že ty mikropodniky, které uvádějí na trh eh, osiva variet eh, pro malý počet eh, příjemců, nebudou mizet kvůli konkurenci velkých podniků. Chtěli jsme také povzbudit k lokální produkci, k tomu krátkému řetězci mezi výrobcem a spotřebitelem a co se týče pole působnosti tohoto nařízení, tak eh, samozřejmě eh, je tu otázka eh, výměny osiv zadarmo. To může být mezi tedy milovníky květin, mezi milovníky zahradničení. A chtěli jsme chránit všechny tyto účastníky a také genetické Eh, bohatství, které máme. My si nepřejeme mít katalog s redukovaným množstvím variet. Nikdo zde v sále by nechtěl omezit biodiverzitu a komise už vůbec ne. Protože kromě jiného eh, DG pro životní prostředí a DG pro zemědělství společně s námi podporuje biodiverzitu, eh, biozemědělství, eh, druhy a variety, které eh, jsou ohroženy zmizením. Takže chceme takový nový právní rámec, který bude umožňovat větší bezpečnost na tomto menšinovém trhu u starých původních variet. My úplně souhlasíme s tím, co uvedl například pan Bortman nebo Jar, Eh, nehledě na rozměry podniku, ať už je velký nebo malý, musí poskytovat eh, nakupujícím osivo, ať už to jsou profesionální zemědělci nebo eh, jen milovníci zahrádkaření, musí jim poskytovat informace, musí jim poskytovat jistotu ohledně osiv či jiných rozmnožovacích částí rostlin aby na konci sezóny nebo po několika letech, pokud se jedná o dřeviny, se nesetkali s tím, že mají eh, rostlinu, která, kterou vlastně nechtěli koupit. Co se týče mikropodniků, které mají méně než 10 zaměstnanců, jsme měli vy, eh, vyjmout možnost inspekcí, protože všechny ty problémy s certifikací eh, vyžadují úkony oficiálních orgánů členských států, které musí být samozřejmě nějak financovány. A proto my jsme v jiném textu ohledně kontrol navrhovali vynětí, eh, vynětí u těchto úplně malých podniků. Ještě bych chtěl zdůraznit, že tento text poskytuje nové právní panorama pro uvádění osiv na trh. Ale je zapotřebí, abyste se podívali na, ta, na ty výjimky z článku 1. Důležité je, abychom mohli se vypořádat s mnoha problémy a obavami, ehm, které byly dnes vysloveny. Pan Lyon uznává význam tohoto odvětví osivového v Evropské unii. Toto odvětví je jedním je vedoucím eh, eh, eh, na úrovni celosvětové. Evropa exportuje osivo do celého světa mnohem víc než kterákoliv jiná skupina zemí či uskupení státu na světě. A to díky seriózní snaze podniků, které působí na mezinárodní úrovni. Vel, jsou tu velké nadnárodní podniky, ale i malé a střední podniky eh, nám poskytují opravdu velice komplexní panorama tímto způsobem. Chtěl bych navázat to, co řekl pan Tarabela. Eh, kdyby eh, to, co zmizelo tedy za, za variety z katalogu Vilmora, tak možná protože je nikdo nekupoval, ale jsou eh, tu i variety, které nejsou možná v oficiálním katalogu. Co je tedy cílem tohoto nařízení? Evidentně je to snaha dosáhnout vyváženosti mezi vztahem profesionálů a eh, lajků a mezi eh, podniky různých velikostí. Samozřejmě, že je tu také hodně vášní, odpor určitý a také v tom je hodně peněz. Nicméně vyváženost, o které hovořil pan Dantan, je nezbytný prvek. Chtěl bych ukončit svůj projev třemi čísly. 70 podniků, které uvádějí na trh osivo zeleniny, jsou mikropodniky. 80 podniků, které uvádí na trh ornamentální rostliny, jsou mikropodniky a 90 podniků, které uvádí na trh ehm, vinou revu, jsou také mikropodniky v Evropské unii. Takže, jak vidíte, toto odvětví není e, zavaleno e, velkými nadnárodními podniky, ale dominují mu tyto mikropodniky, malé podniky, a je tedy předmětem eh, tohoto nového textu. Abychom měli právní eh, rámec, který poskytne právní jistotu, jistotu těm, kdo nakupují osivo, ať už to jsou profesionálové či eh, lajci, a kteří budou mít možnost nakupovat certifikované osivo podle toho, co je napsáno v katalogu. To je všechno, co jsem chtěl říct v, této etapě, pane předsedo. Samozřejmě se připraveni pracovat dále s panem Silvestrisem a stínovými zpravodaji, abychom mohli společně tento text vylepšit. Děkuji vám. Děkuji. A nyní předám slovo zpátky panu Silvestrisovi, aby mohl reagovat. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat všem kolegům za velice mm, pertinentní příspěvky do diskuze. Také bych chtěl přivítat delegaci z Barské univerzity s panem rektorem a jak jsem zjistil i s několika profesory, u kterých já jsem dělal zkoušky sám, takže mm, já jsem si toho nevšiml, nevěděl jsem to, ale eh, je to pro mě opravdu veliké potěšení. Ne, nemám strach, protože už mám, eh, už mám všechny zkoušky za sebou a absolvoval jsem univerzitu. Chtěl jsem ubezpečit některé kolegy, zemna kolegu Aňu a Stadlera. Já jsem se nerozhodoval, nebo my jsme se nerozhodovali o tom, že právě teď přijde toto nařízení. Eh, kolega Aňo a Stadler zdůraznili, že tato chvíle možná není nejlepší, eh, protože tu není ta nezbytná nutnost právě teď revidovat eh, normy, které eh, revidují trh s osivy. Ale když už to tu máme, tak musíme sehrát naši úlohu co možná nejlepším způsobem. Chci odpovědět jednomu kolegovi podrem, kolega Osling. Opravdu oceňuji upřímně Eh, ducha spolupráce, eh, ve kterém eh, přistupujeme k této práci a společně jsme o tom také už diskutovali neformálně. A jak už kolega uváděl, nežádáme privilegia pro výrobce mm, rozmnožovacího materiálu pro menšinový trh, ale chceme vytvořit dobré podmínky a právě tak musíme postupovat. Já mám ale za to, že určitá reglementace je nezbytná, abychom především chránili nakupující. Eh, to, co uvedl kolega Dorfman, a to je věc, která nás opravdu vede k velkému zamyšlení. Nakupující se často obracejí na ty nejbližší eh, prodejce, zejména co se týče rostlin, spíše než pro osiva. Takže to bývají malé podniky většinou a automaticky budou, budou-li takto definované jako pro menšinový trh, tak eh, je tu hrozba, že to bude necertifikovaný, nekontrolovaný trh a tyto malé podniky nakonec determinují produkci eh, velkých eh, důležitých výrobců. Proto je zapotřebí, abychom našli určitý vyvážený stav, abychom tedy správně definovali menšinový trh a menšinové výrobce, kteří by neměli v žádném případě být mhm. podrobeni nějaké nadměrné byrokracii. Nikdo také na druhé straně nechce žádný monopolní stav pro velké výrobce, ale je zapotřebí poskytnout garance nakupujícím. Chtěl bych ještě eh, zdůraznit jeden údaj, který vychází z této diskuze a který velice oceňuji téměř všichni, pokud ne všichni, úplně se shodneme, že definice menšinového trhu nemůže souviset s velikostí eh, podniku, a to bych chtěl říct velice jasně, eh, to by mohlo způsobit nový typ spekulace. Pokud eh, menšinový trh bude definován velikostí podniku určitým stropem, který hypoteticky komise nastaví na 2 miliony eur, můžeme uvažovat, eh, proč zrovna dvě, proč ne dvě, dva miliony a sto. Eh, co se může stát? Něco velmi jednoduchého. To, že některé podniky, aby předešly předešli tomu, že budou podrobeny předpisům z tohoto nařízení, když překročí tuto hranici, už by se na ně nevztahovala definice menšinového trhu, tak se rozdělí a vytvoří několik menších podniků, které dále budou využívat eh, prospěchu tohoto nařízení, toho, že jsou z něj vyňaty. K tomu se řekl kolega Oslink. Ano, eh, správně a hodně kriti- eh, nebo více kriticky hovořil o tom, že zapotřebí najít dobré nové definice Souhlasím s kolegyní eh, Kaldenbach. Není zapotřebí ještě přidávat další administrativní břemeno. Jak už to někdo tady také uváděl, jedná se především o ochranu eh, spotřebitelů, protože diversifikace produkce je také žádána, je vyžadována trhem. A proto jsme tedy prvními ochránci té biodiverzity. Kolegyně Kalembach oznámila, že přiloží některé pozměňovací návrhy a my si je společně um, prodiskutujeme, protože je stinová zpravodajka, tak uh, budeme mít vynikající příležitost uh, v duchu spolupráce je prodiskutovat. Uh, kolegyně Rodus uh, přiložila pět otázek. Já se pokusím na ně také odpovědět. Uh, začlenit do návrhu komise i do té zprávy, jak jsem ji předložil, eh, tyto odpovědi. Eh, paní Rodos řekla něco velice důležité, pokud ty odpovědi, eh, které poskytnete, nebudou, pokud budou vyčerpávající, nebudou překládat pozměňovací návrhy. Takže, takže se pokusím pracovat lépe než komise. Ale něco už k tomu mohu říct. Co se týče tedy toho materiálu pro menšinový trh, je tam zapotřebí redefinovat tento termín, eh, produkci definovat spíše podle množství a ponechat Evropské komisi a aktům v přenesené pravomosti další stanovení limitů této produkce a možnost uvádění na trh, aby byla dostatečně svobodná. Svými pozměňovacími návrhy jsem umožnil, aby nový rostlinný materiál mohl být uváděn na trh podle článku 57, kde se hovoří o zjednodušené registraci, aby se tradiční variety mohly uvádět na trh. A já si myslím, že uchovávání těchto variet a jejich uvádění na trh poskytuje také uchovávání diversity, biodiversity. Co se týče geneticky modifikovaných organismů, eh, těch se to, eh, ty zde se nezmiňují a e, je zapotřebí zajistit bezpečnost. E, takže my tímto textem máme poskytnout záruky. E, to se stojí na ty, kdo produkují osiva. Kolegy, kolegovi Dorfmanovi děkuji za upřesnění a za jeho poznámky. Sdílím tyto poznámky. Kolega Jar já jsem se nezmínila o regionálním trhu, ale o místním trhu ve svém návrhu. Definice místního trhu ještě nebyla úplně začleněna do té zprávy, ale právě si myslím, že v té následující diskuzi nám to pomůže lépe nadefinovat eh, takovýto typ eh, pojmu, pokud se na něm šířeji shodneme. Kolega Jar předložil také téma, které eh, považuji za velice důležité, jak můžeme jasně rozlišovat mezi profesionálním operátorem a neprofesionálním operátorem. Já bych chtěl připomenout kolegovi Petrovi, že u SZP jsme se čtyři roky snažili pochopit, kdo jsou profesionální zemědělci a kdo ne. A nakonec jsme řekli v podstatě, že členské státy si to musí rozhodnout sami. Takže kdybychom nám, kdybychom, kdyby se nám podařilo v této zprávě definovat, kdo je profesionálním eh, eh, operátorem a kdo ne, tak by se nám podařilo dosáhnout takového drobného zázraku, protože u stejného tématu no, v, v společné zemědělské politice se nám to nepodařilo. Řekli jsme, že to musí definovat členské státy. Ohledně ovoce, to je zapotřebí ještě dále, mm, dále přeskoumat. Kolega Lyon, myslím, že tam se hodně shodneme. a že se nám podaří najít vyvážené znění tak, abychom předešli využívání tohoto nařízení ze strany podnikům, aby si eh, eh, registrovali určité variety a přitom, eh, abychom zajistili ehm, výrobu osiva pro menšinový trh, aniž by to mělo závažně administrativní dopad na ty menší podniky. Kolega Tarabela hovořil o čtyřech problémech ohledně čtyř článků zejména u článku 36, 57, 135 a 136. Tato čtyři čísla já vsadím v lotu příští týden a rozdělím se o výhru s kolegou Tarabelou, pokud vyhrají. U těchto čtyř článků mohu eh, říci, že úvaha kolegy Tarabely je skutečně velice vhodná říká, že mm, tento text buzuje určité obavy a já si myslím, že bychom to mohli ještě lépe definovat. Mohli bychom definovat eh, uvádění na trh u těch variet, eh, pro, eh, variet produkovaných v, re, v regionu, kde jsou původní. Je to 135 a 136. A tam si ještě dovolím eh, domyslet eh, trochu víc ten text. Myslím, že se mi podařilo zareagovat na to, co zde bylo vyřčeno. A tato diskuze podle mne byla velmi plodná. Eh, kolega Danten, jak už jsem řekl, sdílím názor na to, že ta definice ohledně Eh, obratu, myslím, že by mohla vést k tomu, že eh, by některé podniky se mohly snažit eh, uniknout z těchto povinností. A potom je tu otázka vztahu mezi výrobci a spotřebiteli a těmi, kdo nakupují osivo. Nejde o to, abychom měli eh, legislativu pro to, abychom něco upravovali, ale jde o to, abychom měli legislativu, která umožní jistotu nakupujícímu v tom, že to, co si kupuje, je to, co chce, to, co je tam popsáno, a že je to eh, produkt prostý eh, chorob. Protože Tyto různé eh, variety eh, jsou velice důležité, neměl by vzniknout monopol na rozmnožovací rostlinný materiál a když máme na mysli tyto všechny cíle, tak si myslím, že tu práci můžeme odvést eh, vyváženým způsobem, správně to strukturovat a správně nadefinovat celé nařízení. Ještě jednou děkuji všem kolegům za aktivní, konstruktivní přispění k diskuzi a za jejich podněty. Kolegyni eh, Rodust ještě předložím několik dalších úvah, jak už jsem slíbil. A Eh, budeme se držet této linie, což je neideologická, ale naprosto poklidná, eh, kooperativní, eh, kooperativní možnost spolupráce. Měli bychom dále vést tyto diskuze i v kontroverzních oblastech a tímto způsobem si myslím, že parlament může učinit zadost svému znešenému a užitečnému poslání a reagovat na potřeby veřejnosti, které nám leží na srdci. Děkuji. Děkuji, pane Silvestris, děkuji komisi, eh, děkuji ehm, všem kolegům, kteří zúčastnili diskuze. A než zahájíme naše slyšení, a než promluví šest expertů, kteří čekají na možnost prohovořit, ještě potřebujeme pár minut, abychom se věnovali bodu 14, to je poslední bod na pořadu jednání. A to jsou ochranná opatření proti škodlivým organismům. Předám slovo k panu kolegovi Fajmanovi, který je zpravodajem pro eh, toto téma a doufám, že v krátkém čase se nám podaří eh, dokončit eh, toto téma, abychom mohli pokračovat dále ve slyšení. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po důkladném prostudování návrhu a konzultacích se stínovými zpravodaji a s experty z rostlinolékařské oblasti a s profesionálními provozovateli konstatuji, že návrh předložený komisí je racionální a potřebný. Modernizace současné legislativy v oblasti rostlinolékařské péče je vzhledem k rostoucím rizikům nutná. Je pozitivní, že je věc ze strany komise předkládána jako jeden balíček obsahující celý potravinový řetězec. Přesto v návrhu existuje celá řada záležitostí, které je ještě nutné zvážit a prodiskutovat. Jsem toho názoru, že není správné geograficky omezovat působnost této legislativy a vyčleňovat nejvzdálenější regiony z působnosti tohoto nařízení území EU tvoří společný trh a na tomto trhu by měla platit jednotná pravidla. Není správné, aby se na část území EU vztahovala pravidla pro de facto třetí státy. Takový postup vytváří překážku volnému pohybu zboží, což je jeden z klíčových principů Evropské unie. Podle mého názoru rovněž není dostatečně provázáno navrhované nařízení s mezinárodními standardy, které vychází z dohody IPCC. Vývoj mezinárodních rostlinolékařských standardů musí být nařízení reflektován. Stotožňuji se s názorem, že všichni profesionální operátoři musí být zařazeni do systému ochranných opatření proti škodlivým organismům rostlin. Rovněž se stotožňuji s názorem, že proti škodlivým organismům je nutné bojovat v případě potřeby i na veřejné nebo soukromé zelení. Pokládám však za nezbytné, aby byla tomuto procesu poskytnuta maximální transparentnost a předvídatelnost, včetně kompenzací prokazatelných ztrát. Vlastníci veřejné i soukromé zeleně, na které bude nutné provést eradikační opatření, musí být včas informováni. Zpravodaj se dále stotožňuje s názorem, že nově ustavený systém rostlinolékařské péče a opatření proti škodlivým organismům rostlin bude vyžadovat finanční zabezpečení, a to na úrovni EU, analogicky jako tomu je již v případě zvěrolékařské péče. Začlenění odpovídající částky do víceletého finančního rámce EU pro roky 2014 až 2020 považuji za nezbytný a správný krok. Spravodaj je ovšem také názoru, že navrhované opatření, nařízení dává příliš mnoho kompetencí a pravomocí komisi a naproti tomu přenáší na členské státy mnoho povinností a úkolů, včetně nadměrného a příliš častého reportování. Spravodaj je toho názoru, že mnoho záležitostí může být řešeno jako do posud dohodou mezi komisí a příslušnými národními rostlinolékařskými orgány a nikoli v přenesením veškerých kompetencí na komisi. Tyto záležitosti by mohly být napraveny prostřednictvím pozměňovacích návrhů, kterých eh, jsem podal celkem 32. Samostatným problémem je vstup navrhované legislativy v platnost. Bylo by vhodné, aby v platnost vstoupil současně celý legislativní balíček, zároveň je ale nutné dát národním dozorovým orgánům a profesionálním provozovatelům dostatečný časový prostor pro přípravu na nový systém, což bude vyžadovat nejméně dva až tři let, e, roky. Čeští experti, se kterými jsem tento problém konzultoval, tvrdí, že nejméně dva roky jsou opravdu nutné. Pokud tedy tato legislativa by vstupovala v platnost v roce 2015, měla by vstoupit v účinnost nejdříve eh, v roce 2018. Byl jsem již informován o vytváření stanoviska ve výboru ENVY, kde bylo podáno 65 pozměňovacích návrhů. Tolik z mé strany všechno. Děkuji za pozornost. Děkuji kolegu Feynmanovi, také děkuji za rychlost, kterou jste přednesl váš příspěvek. A nevím, zda zástupce komise si přeje něco doplnit, ještě se hlásí několik kolegů. Prosím, děkuji, pane předsedo, a pěkné odpoledne za paní Ajuso, která se bohužel nemůže zúčastnit vzhledem k tomu, že se účastní uh, delegace v Hondurasu, tak mne e, požádala, abych vám předala tímto její názor na zprávu. V první řadě chce poděkovat zpravodaji za jeho úsilí na vypracování této zprávy. Naše hlavní idei jsou následující. Je důležité zavést do toho základního nařízení ty, e, i ty prioritní Eh, škodlivé organismy, je zapotřebí teda vědět, že my také připravíme pozměňovací návrhy, které se budou týkat těch ochranných zón u těch předem definovaných škodlivých organismů, které jsou uvedeny do karantén ještě předtím, tedy než bude možná nějaká komercializace. Pak, co se týče dovozu, Eh, ze zemí, pouze těch, které jsou autorizovány, pouze pokud budou uplatňovat ta nezbytná opatření v boji proti škodlivým organismům. To představuje naprostou změnu filozofie, protože nyní je dovoz obecně povolen a pouze je omezen v případě, že se vyskytnou závažné problémy. Děkuji a nyní kolega Dančan. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že i tento návrh musí sladit eh, preventivní opatření, opatření pro rychlou reakci v případě šíření nějakých škodlivých organismů tato problematika je velice škol- eh, zásadní a je třeba najít rychle taková řešení, která budou adekvátní ve chvíli, kdy budeme muset postupovat proti všem těm faktorům, které mají negativní dopad na naše zemědělství a na celý potravinový řetězec a na celé zemědělství jako takové, co se týče vymícení pohrom a škodlivých organismů. Tady musíme naléhat na oblast prevence, na opatření, prostřednictví kterých zemědělci tedy se budou snažit eh, vyhýbat se takovýmto možným rizikům škodlivých organismů. A, a eh, ještě co se týče užívání pesticidů, tady bychom měli nalézt to nezbytnou rovnováhu. Eh, všechny ty oblasti zemědělství samozřejmě, týká se to všech, Eh, je třeba zachovat nezbytnou biodiverzifitu. Pak jsou tu samozřejmě eh, ty konkrétní orgány, které bývají eh, postiženy takovými škodlivými organismy. Tady to má dopad nejen na zemědělství, ale celkově na životní prostředí a dopady i hospodářské. Přejeme si zachovat naše dědictví, evropské dědictví, které i v té zemědělské oblasti může být poškozeno takovými škodlivými organismy. Fitosanitární problémy v posledních letech narostly a způsobují obrovské škody. Eh, příčinami může být i globalizace. Takže navržená opatření v boji proti škodlivým organismům, eh, k těm by se mělo tedy přistupovat eh, ve chvíli, kdy všichni ti zemědělci budou uplatňovat pravidla prevence, aby tedy eh, se zajistila udržitelnost celého systému, bezpečnost eh, potravinového řetězce a měli bychom nalézt také správné řešení eh, ohledně finančních kompenzací. Je třeba brát v potaz tedy opatření, která přijmou ti provozovatele. A až budeme předkládat pozměňovací návrhy k této zprávě, budeme brát v potaz veškerou stávající evropskou legislativu. Ještě na závěr bych chtěla změnit jednu skutečnost z návrhu komise. Ty aktiv přenesené pravomoci dodávají komisi příliš rozsáhlé pravomoci a myslím si, že toto by mělo být také napraveno prostřednictvím předložených návrhů. Děkuji. Eh, předám slovo generálnímu ředitelství pro zdraví ochranu spotřebitele, panu Riku Podlev, aby mohl přednést několik poznámek. A následně předám slovo panu Fajmanovi. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo, to bude stručné, eh, pokud mohu, protože máme málo času. Chtěl jsem říct pár slov o problému eh, odlehlých oblastí eh, v tropických oblastech EU. Pro nás tyto regiony kvůli svému klimatu, a tedy rostlinám, které tam žijí, těm místním podmínkám, představují prostředí, které nás vede k myšlenkám, že jsou odlišné od kontinentálních oblastí EU. Stávající situace, ve které, eh, ne, ve které tedy volný obchod mezi kontinentem, mezi eh, těmito eh, oblastmi a kontinentální Evropskou unii může docházet a může docházet také k přenosu škodlivých organismů. Máme seznam škodlivých organismů a rádi bychom dosáhli určité flexibility, abychom tento seznam mohli měnit podle vzniku nebo objevení se nových škodlivých organismů na území EU. Je to otázka importování těchto organismů, tak aby tento seznam tedy nebyl zablokován, aby nebyl neměný. Co se týče finančních kompenzací pro zemědělce, myslím, že je určitě užitečné a rychle a masivně zareagovat a případné ohnisko zlikvidovat a proto, aby zemědělci získali finanční kompenzace, což nás vede k tomu například, abychom, abychom zničili úrodu, eh, vyřezali stromy, například ovocné stromy, které rostly třeba pět let, deset let eh, a nelze je využívat po celou tuto dobu. A je zapotřebí, abychom pro ně tedy měli tyto finanční kompenzace. Potom rostliny ze třetích eh, eh, států. To nás způsobuje určité obavy. Měli jsme za poslední léta několik příkladů. Například to jsou eh, nákazy olivovníků v půli nebo virus na pomerančích na Sicílii. Měli jsme měli jsme chorobu palmy Eh, na jihu eh, Evropy, takže zapotřebí, eh, aby se nedovážely další takovéto nákazy nebo škodlivé organismy. Nejedná se o to, že chceme byrokraci, ale chceme chránit naši kulturu, naše okrasné rostliny a Eh, naše zemědělce. Některé rostliny mohou představovat rizika, eh, rizika některá lze eh, omezit, jiná zase jim předcházet. A to znamená, že potřebujeme dohlížet, potřebujeme mm, laboratoře, které se na tom budou podílet. A nejde o to, abychom měli jenom nějaké administrativní postupy. Děkuji ještě jednou za pozornost za příležitost, pane předsedo. Děkuji DG Sanko, jako další pan Fajmon, aby uzavřel toto téma. Bych poděkovat všem diskutujícím. Eh, máme otevřené eh, možnosti podávání pozměňovacích návrhů. Je to, myslím, do 6. prosince eh, a doufám, že se nám podaří najít společnou cestu, jak tu zprávu v lednu nebo v únoru úspěšně odhlasovat. Děkuji. Bene, e adesso possiamo finalmente... Děkuji. Omlouvám se všem expertům, konečně můžeme zahájit e, naše slyšení o e, zdraví rostlin. Máme tu šest významných expertů. Jako první promluví paní Kristine Jago, ředitelka lotyšské služby na rostl- ochranu rostlin Máme 10 minut na každý projev a chtěla bych požádat pana kolegu Serža Silvestrice, zdra si může přisednout k nám k předsednickému stolu. Děkuji. Lies paldies, godātie deputāti, dāmas un kungi. Já esmu Kristīna Kjāgo, valsts auga aizsardzības dienesta direktor. Děkuji, pane předsedo, vážné poslankyně a poslanci. Jmenuji se Kristin Kiago, pracuji ve státním úřadu pro ochranu rostlin v Lotyšsku a zodpovídám právě za implementaci legislativy. Také se zabýváme přípravou legislativy a tady vyjádříme tedy hledisko našich expertů a zemědělců. Já bych chtěla v první řadě také poděkovat komisi za výtečnou práci tím, že připravila tento rozsáhlý dokument a v podstatě se snaží zmodernizovat tu oblast rostlinolékařství. Chtěla bych tedy vás upozornit na tu oblast rostlinolékařskou, lékařskou Eh, těch eh, prvních několik slajdů. Tady vám poskytnu určité informace, abyste si udělali představu o tom, že rostlinolékařství není méně důležité než oblast veterinářská nebo eh, bezpečnost potravin. Je to tedy určitá oblast, která se zabývá národní bezpečností, rozvíjí se Není to tedy eh, jenom oblast podnikání a hospodaření, je to napojeno i na rozvoj dané eh, země a o tom tedy, jaká budoucnost tuto oblast čeká v Evropské unii. Jsou to samozřejmě všechno důležité otázky. Víme, že dochází k klimatickým změnám, no a toto všechno má dopad na zdraví rostlin. Lidé často zapomínají a nepřipomínají si i historické události a právě proto je tady právě i to rostlinolékařství takovým nevděčným tématem. Nicméně prokazuje to, že i dopady z rostlinolékařství mohou být dramatické a že to tedy není jenom ta oblast podnikatelská. Jsou tu v této oblasti určité výzvy, například ve spojení s lesnickou oblastí, ale konkrétně tedy k tomuto nařízení myslím si, že i ostatní řečníci se k tomu vyjádří. Já osobně bych chtěla zmínit tu mezinárodní úmluvu IPPC, která v podstatě je e, zapracována do tohoto nařízení a do jaké míry a otázku terminologie. Co nás e, dále znepokojuje? To, zda tedy definice těch nových organismů, nepovedou k situacím, kdy země, které mají relativně dobré fitosanitární normy, se tam těž, horším způsobem zapracují nebo zahrnou. Pak eh, rostlinné druhy. Tady eh, Tady jsou určité kategorie, které nejsou různé plevely, které nejsou zahrnuty, a různé cizorodé druhy. A tady pro tu oblast asi ještě budeme potřebovat více zdrojů. A naši obchodní partneři vědí, že to jsou karanténní škodlivé organismy a v nařízení o rostlinách se to do určité míry zpracovává, nicméně dochází k vývoji, to vede k novým požadavkům, to si vyžaduje další nové finanční prostředky, no a zase to uvádí v nevýhodnou situaci zejména ty menší země. Navyšuje se pro ně byrokrativní zátěž, vyžaduje to a celou řadu úkonů navíc. Další otázka, to jsou ti profesionální provozovatelé. V nařízení se stanovuje, že tito by měli učinit taková opatření, aby mohli tedy odstranit ty škodlivé organismy. A naši producenti no, v podstatě poukazují na to, že by to mohlo omezit eh, náš systém, protože se to vměšuje do určitých národních strategických oblastí. Takže toto téma tento systém, kdy ta rozhodování se činí na státní úrovni, to by se mělo zachovat. A ta hlavní argumentace, proč by provo- profesionální provozovatelé měli učinit tato rozhodnutí, je to, že právě příslušné orgány, ty národní orgány, nemají dostatek zdrojů pro tuto oblast. Profesionální provozovatele mají také určité problémy. Když vezmete v potaz, že my jsme malá země, ve směs 90 až 95 to jsou tedy malí provozovatelé. Nicméně jejich působnost je poměrně rozsáhlá a i v těch právě malých zemích hodně dovážíme eh, produkty, takže oblast rostlina lékařská se v těchto malých zemích zhoršuje a existují tedy eh, podstatná rizika pro eh, naše provozovatele. Oni nebudou podrobeni eh, úředným kontrolám a my tedy nevíme, jaká situace z tohoto vzejde. Co se týče dovozu, tady bych chtěla upozornit na v podstatě požadavky, které se zde stanovují, jak to bude s dovozem, pokud se vytvoří tento nový mechanismus, tedy striktnější dovozové kontroly. Naši odborníci si myslí, že dovozové kontroly v Evropské unii se navíží a pak také oblast reportingu. To je zase jedna z těch otázek. A ohledně byrokracie a její míry, snižování či zvyšování. A nicméně my jsme po analýze dospěli k názoru, že to bude obrovské zatížení při vypracovávání těchto zpráv že více úsilí bude vynakládáno na psaní zpráv spíše než na kontrolu zdravého, dobrého stavu rostlin podstatě budeme plítvat našimi zdroji. Byla bych ráda, kdyby se tato část znovu ještě přepracovala. Tímto vám děkuji za pozornost. Byla to krátká prezentace, takové zhrnutí názoru našich expertů. A děkuji vám a přeji mnoho štěstí ve vaší práci. Ano, je zapotřebí poděkovat aplauzem. Děkuji paní Kristině Kiago. Jako další má slovo Pascal Parisot, ředitelka oddělení pro vědecký, eh, vědecké řízení laboratoří. Firma ANSES. Děkuji vám. Dobrý den, Dámy a pánové, vážné poslankyně, vážení poslanci, pane předsedo, pro mě je velice důležité zde být přítomna a předložit vám perspektivu týkající se zdraví rostlin. Reprezentuji agenturu ANSES pro eh, zdraví eh, potravin, životního prostředí a na pracovišti. To je velice velká agentura ve Francii, která pokrývá eh, expozici mm, spotřebitele a hodnotí eh, riziko pro spotřebitele, eh, jak na pracovišti, v jeho prostředí, prostřednictvím potravin, například používání tele, eh, telekomunikačních prostředků. U zemědělců je to fitosanitární tématika. A pokrývá také zdraví zvířat a zdraví rostlin které jsou též reprezentovány v práci našich laboratoří. Jen několik slov o tom, ehm, odkud eh, vycházím a z jakého pohledu se dívám na tuto reformu. Agentura ANSES se účastní výzkumných prací, ale v podstatě proto, aby napomáhala při hodnocení rizik v jednotlivých oblastech, o kterých jsem se již zmínila. Kromě jiného eh, produkujeme doporučení eh, k sanitární ochrany a zabýváme se podvody, zabýváme se eh, vzděláváním, informováním a přispíváme k veřejné eh, debatě a také autorizujeme veterinární léčiva. Máme 11 laboratoří, které se, tý, které se zabývají vytvářením metod, analýzou a dohledem. A já se dnes konkrétně chci zabývat zdravím rostlin pár čísel. Máme 800 vnějších expertů, eh, kteří poskytují při hodnocení rizik své zkušenosti a znalosti Jedná se opravdu stovky expertů, kteří spolupracují a pokrývají zdraví eh, rostlin, zdraví zvířat, bezpečnost eh, zdravotnickou a bezpečnost potravin. Zabýváme se tímto regulačním balíčkem zdraví zvířat, zdraví eh, rostlin v, v tomto roce a Eh, to také ukazuje, že tu máme určité synergie mezi eh, řízením a zprávou zdraví zvířat a rostlin a také zdravím potravin, eh, bezpečností potravin, protože, jak víte, problémy s bezpečností zdraví zvířat probíhají kontaminací buď živočišných výrobků nebo rostlinných výrobků, které nebo se jedná o, o to, jakým způsobem jsou ošetřeny tyto eh, rostlinné či živočišné výrobky. Velice důležité je i to, že naše agentura funguje na evropské, mm, ve spolupráci s EFSA a dalšími agenturami na evropské úrovni, spolupráce s agenturami v členských státech a to v jednotlivých oblastech, ve které má své kompetence a ve kterých se shoduje s kompetencemi eh, jednotlivých agentur, například eh, to zdraví zvířat, zdraví rostlin, bezpečnost potravin a podobně. Na národní úrovni máme hodně vztahu s výzkumnými orgány a eh, s referenčními orgány. Na evropské úrovni také se zabýváme dohledem. Vidíme totiž, že Evropa a nepochybně Francie, ve které takto silně spolupracujeme, tak i e, mezinárodní prostředí vyžaduje určitou referenci a dohled. Co se týče rostlin, v různých diskuzích, o kterých se již hovořilo, tak e, rostliny znamenají obrovskou rozmanitost a obrovské eh, možnosti při ochraně, protože se může jednat o okrasné eh, rostliny, může se jednat o eh, zdraví obilí, obilovin, eh, sadů, pak jedná se tu o Eh, různý hmyz, viry, bakterie, plísně. Eh, některé choroby se přenášejí prostřednictvím hmyzu, takže se zabýváme obrovským množstvím různých patogenů, jejíž seznam se velice často a pravidelně musí aktualizovat podle toho, jaká situace se zrovna tedy objevila. Musíme detekovat eh, například na kořenech eh, nebo na listech určité patogeny nebo na, na eh, semenech. Takže tato, tato detekce je velice složitý postup. Nyní se budu zabývat tedy nařízením o zdraví e, rostlin. Samozřejmě, že jsou důležitá jiná témata, které se zde E, a e, máme také revizi e, nařízení ohledně kontroly. Jedná se o celý nový regulační balíček, který mění kontext. V tomto kontextu už se hovořilo o klimatických změnách. Důležité v tomto je, že klimatické změny znamenají to, že hmyz, který přichází s exotickým ovocem, postupně Eh, se může zabydlovat v nových eh, zeměpisných šířkách. Například i plísně, které eh, žijí na, na obilí, se může snadněji například po e, záplavách šířit a rozmnožovat a může to způsobovat e, ohrožení zdraví. To znamená, že všechny tyto prvky mají veliký dopad na výskyt e, karanténní škodlivých organismů, které doposud zde trvale nebyly, protože byly importovány na evropské území. Potravinová bezpečnost je druhý eh, eh, aspekt, který je velice důležitý pro miliardy obyvatel. Produkce ehm, rostlin musí být eh, chráněna tak, aby se omezilo také mrhání, ztráta ehm, ztráta kvalitních materiálů tak je to otázka nového využívání eh, rostlinných eh, prvků, eh, rostlinného materiálu. Některé rostliny se využívají jinak než dříve. Například se vytvářejí za travněné nebo nějak rostlinami porostlé střechy a podobně. Důležité je, že pokud se hovoří o novém eh, použití rostlin nebo o nových eh, rostlinách. Hovoří se například o novém potenciálu opilují, eh, opilovaných restlo, rostlin na přírodu. A přitom všem je zapotřebí hledat ochranu zdraví. Abych uvedla pár čísel, máme 70 let spoždění proč to říkám? Když se podívám na veterinární medicínu, která se opravdu rozvíjela, eh, protože šlo o to, aby zvířata se produkovala k tomu, aby, eh, aby mohla živit člověka, sloužila jako potravina. A znaly se patogeny, eh, tak zdraví rostlin má ohledně těchto zkoumání a těchto postupů velké spoždění. V dnešním kontextu máme už velice jasné znalosti a poznatky o negativních dopadech produktů fitosanitárních a jejich molekul je zapotřebí chránit naše občany a také zemědělce a je zapotřebí snižovat či omezovat využívání fitosanitárních produktů. To ale znamená, že musíme být schopni rychle diagnostikovat, jaké patogeny jsou přítomny a na jaké úrovni postižení je zapotřebí zasáhnout fitosanitární prostředky. To je tedy věc, velice důležitá Eh, pro tuto dobu, protože po válce nám chemie umožňovala zasáhnout, ale to v nás teď zbuzuje obavy, protože tehdy jsme ještě ne, neuměli eh, plně eh, analyzovat chemii, chemické chemické sloučeniny a e, mohlo docházet k poškozování e, zdraví v důsledku molekul e, fitosanitárních produktů nebo dalších látek, jako jsou aditiva a podobně. Ale dnes již víme tedy o toxikologickém dopadu chemických látek, které se akumulovaly časem nebo měly dlouhodobý dopad na zdraví člověka a mají takovýto dopad. Proto tedy je zapotřebí, abychom chránili zdraví rostlin, abychom měli čím uživit planetu a současně abychom chránili člověka. Ehm, myslím, že ve velké části členských států se bdí nad, eh, nad finančními ehm, úsporami a nad ehm, eh, omezeným rozpočtem, což také eh, což také souvisí s naším úsilím a mm, má to dopad na naše úsilí, e, kdy se snažíme zabránit tedy zavlečením patogenních organismů nebo jejich šíření. E, co se týče e, zdraví rostlin, pokud rostliny, které jsou zavedeny například jen na balkon do vašeho květináčku, tak to nemá tak velký dopad, jako když jsou například jiným rostlinám a mohou s nimi volně interagovat. Naše agentura má jasné kompetence, dobré zkušenosti v bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, zdraví e, rostlin. E, využíváme spolupráci s referenčními laboratořemi v EU a s národními laboratořemi referenčními. Je zapotřebí takto spolupracovat a mít to na paměti i při revizi tohoto nařízení, abychom e, dobře se, si vytvořili cíle, které chceme dosáhnout pravidelně potřebujeme eh, potřebujeme aktualizovaný seznam patogenů, aby členské státy netrávily zbytečně čas eh, sledováním patogenů, které už není třeba sledovat. Je zapotřebí rozvíjet eh, analytické metody a jednat efektivněji než doposud. A takto konzistentně, když budeme spolupracovat. To si myslím, že je i cílem toho nařízení, abychom měli opatření, která budou adaptovaná patřičným rizikům a aby fitosanitární rizika byla správným způsobem eh, řešena na základě těch rozměrů, které představují. některé některé eh, patogeny nebo někter- někteří škůdci jsou tak rozšířeni, že těžko můžeme stanovit jeden jediný způsob. Eh, jak jim eh, čelit. Je důležité také rozvíjet dohled. Eh, doposud je velice málo rozvitý v oblasti rostlinolékařství, pak je, tu, pak je to otázka různých molekul, kmenů, jak se tyto kmeny šíří, jak se pohybují, to je také třeba sledovat. Nejde o to, že máme určité patogeny, ale některé členské státy se snaží eh, se zabývat eh, například eh, lesními porosty nebo nějakými lužními porosty nebo jinou zase částí, podle toho, kdo zrovna operuje tedy v, dané, v daném poli působnosti. Já si myslím, že ta vize, kterou mám o zdraví zvířat a zdraví rostlin v souvislosti s tímto nařízením, že nám poskytuje obrovskou příležitost k tomu, abychom, abychom um, napravili ty, to spoždění, které máme a abychom v současných finančních omezeních byli schopni řešit uh, problémy, které nás čekají. Děkuji. Jako další Klaus Rapp eh, z Archenoach. Chtěl bych vybídnout také naše eh, experty, aby hovořili 10 minut, abychom následně ještě mohli diskutovat, protože kolegové jim budou chtít hm, položit určité dotazy. Chtěl bych tedy experty požádat, aby nemluvili déle než 10 minut, abychom pak měli alespoň půl hodinku na diskuzi. Výborně. Klaus Raff, member... Klaus eh, Raff, Archenwach. Thank you, Mr. Děkuji, pane Silvestris za příležitost, která mi byla eh, dána k tomu, abych vám eh, prezentoval perspektivu v oblasti rozmanitosti. Eh, je to otázka zabezpečení potravin pro lidstvo. Tento obrázek nám ukazuje touhu po nových chutích, barvách a potěšení v našem jídle. Organizace, z které pocházím, je združení, které existuje více než 20 let. Máme stále větší počet členů. Máme návštěvnickou organickou zahradu, víc než 6500 vstupů do naší banky. Eh, Semenem máme celou síť eh, pro eh, zahradníky a máme také program jednotlivých akcí a vzdělávací program. Takže co to znamená diverzita? Převážně se eh, bavíme o genetické diverzitě, která například znamená eh, dynamický čap zrání, dynamické tvary, rozmanitost chuti a kvalita eh, při vaření, přizpůsobení se klimatickým změnám a také výskytu škůdců. Ehm, genetická diverzita to je taková pojistka zdraví našich rostlin, tak abychom tyto rostliny mohly existovat bez ehm, umělých zásahů. A genetická rozmanitost rozmanitost je také naše velká životní pojistka z trvale udržitelného hlediska. Ehm, kdo jsou strážci biodiverzity? Jsou to ti, kteří šetří, šetří eh, semena informální systémy, venkovské komunity, různé sběrače, eh, eh, systémy sběru a podobně. Co to je taková rozmanitost? Ehm, to, co vidíte na levé straně, nám ukazuje jednu varietu Tedy je to eh, zvláštní, je to specifický příklad kajby pepře. A Afriky a to znamená všechny tyto varianty nejsou uniformní a nejsou, nemají, eh, jsou jednotné, tak jak to vyžaduje navržená legislativa. Jsou dynamické, to znamená, jsou schopny se přizpůsobit prostředí, tomu říkáme plasticita. Eh, staré variety jsou vlastně vždycky mladé, protože se neustále vyvíjejí a jenom malá část našich rostlin na zemi může naplnit navrženou definici toho, čemu říkáme varieta. Stabilní, uniformní, toto není přirozenou podmínkou života těchto rostlin. Takže co můžeme očekávat od lepšího úpravy? Dramatické rozšíření pole působnosti z 250 eh, regulovaných odrůd, které máme teď, by to mělo být rozšířeno na 300 tisíc zatím známých odrůd, které existují na planetě. A e, je tady také prohloubení těchto e, regulací, to znamená, existuje je mm, tady už ta úroveň detailní požadavků, která je dosti nízká, ale mm, e, Mělo by se to vztahovat na všechny sektory. Současný systém upravuje pouze to, co se vztahuje na komerční využívání PM a s novým návrhem by to měly být všechny eh, typy, například by to měl být neformální systém, eh, semeny aktivity mm, a ještě ostatní aktivity, které jsou zaměřeny na komerční využití. V současném systému jsou to pouze komerční podniky, které jsou registrovány, ale je tady mm, velká registrace, která se plánuje podle definice. Všichni zemědělci, kteří se zabývají osivy, ale také maloobchodníci, pěstitele a eh, zahradníci, pokud pokud mm, mm, mm, takto pracují, by se měli registrovat jako profesionální provozovatelé. Hlavním problémem je to, že existuje pouze jeden schválený standard v rámci nařízení, zostředuje se na vyšší výnosy a vyšší kvalitu. Jsou to také průmyslové rostliny eh, s intenzivním zemědělstvím. Standardy trvale udržitelné zatím nejsou zváženy. A také se tady mluví o genetické bohatosti. A vyčíslení variet v katalogu to nepomůže. Ano, roste tento počet každým rokem, ale často je tady nízká genetická rozmanitost v rámci jednotlivých odrůd, nízká genetická diverzita a není to něco jako seznam toho, že chcete nakoupit, že si můžete eh, koupit to, co máte na tomto seznamu. Takže to, co vidíme, je ztráta eh, rozmanitosti za posledních 100 let, mm, asi 75%. A také. Tady máme asi 100, eh, máme tady už dlouhou zkušenost, je to, je to jenom náhoda? Ne, myslíme si, že strukturální změny v zemědělství vedou ke ztrátě rozmanitosti, ale také zavádění restriktivních eh, zákonů po druhé eh, světové válce, které vedlo ke snížení počtu jednotlivých aktérů a také nabídek na trhu rovné hrací podmínky. Na ty se můžeme dívat z různých perspektiv. Systém registrace jednotlivých variet a certifikací to vlastně znemožňuje lehčí přístup k trhu pro malé aktéry. A dnes jsme slyšeli čísla, která Ehm, o tom, jak už je koncentrovaný tento eh, trh. Jen si představte srovnatelný systém eh, takovýto kontrol a certifikací nebo osvědčení v jiných průmyslových odvětví, například eh, v gastronomii, restauracích. Tady byste museli zaregistrovat takový recept a mm, v nějakém úřadu, než, budete, než bude vám povoleno toto zaservírovat mm, klientům musí se odlišovat od jiných receptů, musí, se být, musí být velmi rozmanitý a potřebujete certifikace. Musíme úřady informovat, musíte i úřady informovat o tom, že chcete vařit podle registrovaného receptu. A tyto ingredience budou také přesně zproskoumávány a celý proces přípravy samotný bude předmětem kontroly a certifikací. A dovedete si jistě představit, kolik kuchařů a restaurací by asi přežilo s takovými to eh, úpravami nebo standardy. Máme tady eh, práva na eh, rozmanitost, to znamená, tady by vlastně vznikla de facto nová práva duševního vlastnictví. Toto, mohl bych toto vysvětlit ještě detailněji reprodukční materiál eh, rostlin, znamená to jídlo. Ne, v podstatě tady neexistuje žádné eh, propojení s travinovým řetězcem, protože PRM je vkládán do půdy a ne do úst. Eh, jestliže rostou rostliny, tak jsou to různé biochemické procesy, které se ní to vyvíjejí. Mnohé z nich ještě nebyly vědci řádně pochopeny než se vůbec eh, části těchto rostlin mohou eh, sklidit a než eh, jsou použity k jídlu. Jak by tedy lepší regulace měla vypadat z hlediska rozmanitosti? Žádáme, aby tady existovala férová soutěž, která bude založena na rozmanitosti, na různých programech. Chceme prošetřit možnosti trvalo udržitelného zemědělství, měly by to být dávány podněty malým aktérům, tak aby byla snížena byrokracie a nebyla ještě nevznikala další. A samozřejmě musíme zajistit transparentnost pro ty, kteří chtějí eh, eh, vědět, eh, jaké jsou, jak existují různé pěstitelské metody. Jsou různé paradigma, různé mm, způsoby, jak tady postupovat, mm, co se týče trvale udržitelných přístupů. Tyto se stále více soustředějí na společnou a zemědělskou politiku a takže bychom se měli na ně soustředit a na jejich podporu v rámci eh, této eh, legislativy. Rozmanitost je povahou přírody, není to jen menšinový trh, je to podmínka budoucího života. Evropská unie se zavázala, má mezinárodní závazky, aby se za, zamezilo erozi biodiverzity a proto by to nemělo být podpořeno další byrokracií, ale mělo by to být ponecháno svému vlastnímu životu. Takže tato e, soutěž konkurence různých standardů, kterou před sebou máme, ta by e, znamenala posun z dnešního systému do budoucího systému, Ehm, kdy by povinná eh, certifikace už byla nejen povinnou, ale byla by dobrovolná, byla by založena na požadavcích ehm, příslušných skupin zákazníků a eh, trh si to, to upraví. Lepší možnosti pro uživatele skutečná svoboda vybrat si z různé, rozmanité nabídky, mm, dále zvýšená mm, větší disponibilita mm, e, takových neobvyklých odrůd a také transparentnost netradičních pěstitelských metod. A jak už bylo řečeno na konci diskuze, stejně v, každém, v rámci každém PRM je e, tady je záruka. Také bychom chtěli mít lepší, větší výběr pro spotřebitele, větší výběr výběr eh, tradičních eh, eh, rostlin. Toto bude bezpečné, protože oficiální kontroly budou tady fungovat a konečně bychom rádi měli větší potěšení a více větší mm, chuťovou paletu. Pokud legislativa jako ta, která je nadržena, kdyby byla vynalezena před 11 tisíci lety, tak bychom asi nebyli tam, kde dnes jsme. Děkuji vám za pozornost a rád odpovím vaše otázky. Grazie, grazie. Děkuji Klausi Rapfovi. Slovo má profesor Roberto Pápa, vedoucí Rady pro výzkum a experimenty eh, Zemědělské rady z Foggi z Itálie. everybody. Good evening, Mr. Chairman. Dobré odpoledne, pane předsedo, zdravím všechny. Já jsem ředitelem výzkumného střediska. Zabýváme se většinou obilovinami, ale i jinou oblastí výzkumu. Chtěl bych se v tomto příspěvku soustředit na heterogenní odrůdy, protože si myslím, že dochází k určitému neporozumění, co se tohoto konceptu týče. Když hovoříme o těchto heterogenních odrůdách, tak máme v podstatě dva druhy. Buď jsou to tedy ty původní místní odrůdy, které jsou reprodukovány zemědělci bez nějaké intervence toho rostlinného šlechtění. A pak něco podobného, nicméně to provádějí šlechtitele, tedy zemědělci, a takto můžete skřížit ty různé odruhy a dostane se vám takové určité umělé odrůdy, ve které sloučíte všechny ty možné hybridy mezi těmi eh, různými odrůdami. A tímto způsobem se uchovává diverzita, anebo se také vytvářejí ty nové odrůdy. Nicméně eh, zaměření jak u těch eh, původních odrů nebo u těch vývojových šlechtění, tak tady zásadou je to dynamické uchování a potenciál vývoje, který se soustředí právě i na možnost adaptace v daném prostředí. Tady příklad toho křížení u, obilovin. Tady máme tedy eh, prostřednictvím eh, v podstatě to, jak se je možné dosáhnout nových odrůd u pšenice. Máme tedy ty konvenční odrůdy a pak dojde k procesu selekce a dospějete tedy k nové odrůdě. Řízení nebo to, jak ten proces, jak dospějete k tomu novému materiálu, je poměrně komplexní. Ehm, a pak další otázkou je otázka tedy adaptace toho přizpůsobení se. To máme to příklad s ječmenem těch původních odrůd a Tady to je ta otázka nadmořské výšky, rozpětí mezi 1798 metrů až 2324, to znamená velká různorodost té nadmořské výšce. Tady vidíte různou to genetické složení, tedy ty genetické skupiny v různých barvách, genetické složení těchto materiálů, se drasticky mění postupně s tou narůstající výškou, takže to je jasný znak adaptace, přizpůsobení se, takže to je ten evoluční vývoj, který je tedy potvrzen v tom daném měnícím se prostředí. Ale není to jenom v Etiopii, kde máme tedy původní místní odrůdy, je to příklad třeba Itálie u eh, rajča nebo v jiných místech Evropy u um, kukuřice. Takže jsou to opravdu velice cené zdroje genetických eh, odrůd a nových potenciálních eh, prostředků, pro, které se ještě dále mohou vyvíjet. A, a samozřejmě, že i zemědělci si toto uvědomují, pojednávají s nimi nicméně i odlišně. Někde se to třeba obilovin může měnit podle tedy charakteristik zrna nebo klasu. A samozřejmě ty rozdíly jsou i poměrně od, rozsáhlé mezi národní úrovní, regionální či místní úrovní. Takže se to mění mezi jednotlivými oblastmi, regiony a ty rozdíly jsou obrovské. A to znamená, používáme i různé prostředky, jak tohoto dosáhnout. Zase tady uvedu příklad Sardinie, u toho ječmenu, tady vidíte tady tu strukturu, která prokazuje jasné důkazy té adaptace. Nicméně množství genetické variace mezi celkovou populací dosahuje pouze 14 to znamená, že ostatních 86 na Sardinii eh, se nachází v rámci tedy toho jednoho pole. A pokud chceme tuto diverzitu poměřit, tak to tedy srovnáváme s varietami. Tedy eh, ty místní odrůdy ze Sardinie jsou tedy srovnatelné, pokud srovnáváte ty dvouzrné či šestizrné druhy. A pak se to podrobuje také srovnávání na molekulární úrovni u těchto druhů ječmene. A tady to je tedy ten celý hlavní koncept. Pokud chcete rozvinout nějaký systém, který odliší ty původní odrůdy, rozliší je mezi uh, nimi, to je celkově velice složité. Není to nemožné, to neříkám, a je to rozhodně finančně velice náročné. Ovšem, další věc, která je zásadní a je zase příslušná pro ty původní odrůdy. Ony nejsou prodávány uh, danými podniky. V podstatě eh, si je vypěstovávají zemědělci každoročně na svých hlavních farmách. A tady je ten potenciál pro adaptaci, protože když se zamyslíte nad tím pěstováním něčeho pouze na jednom místě, tak nebudete mít schopnost tady podporovat tu, eh, podporovat tu schopnost adaptace. Takže ti zemědělci nebo někdo jiný prostřednictvím jiného systému by měl mít možnost to pěstovat i někde jinde, aby se tento postup potvrdil. Ale pak do určité, v určitém bodu začneme i prodávat tyto původní odrůdy. A pak se tady objeví někdo, kdo řekne ano, tak uděláme to, začneme pěstovat ty místní odrůdy a budeme to prodávat i na jiných místech sardiny. A tím můžeme ztratit hodně na té diverzitě. Je třeba se nad tím tady pozorně zamyslet, nad tímto systémem, co vlastně děláme, když chceme změnit legislativu. Myslím si, že i tyto aspekty trhu mohou být důležité, abychom napomohli i nějaké výměně mezi zemědělci řekněme i na úrovni místní, ale může to vést k závažným komplikacím, pokud z toho vzejde nějaké podnikání. Takže, eh, co říci na závěr? Tři věci. Za prvé, že dynamické uchovávání je důležité a myslím si, že je to také zdroj eh, diverzity, je to důležité pro zemědělství, ale musíme být opatrní například u těch obilovin, pokud tedy eh, pěstujete i heterogenní druhy, protože tam může docházet ke změnám. A v krátkém období by se ten eh, materiál mohl nějak zablokovat a pak bychom museli čelit problémy, jak vynakládat s takovýmto materiálem, pokud třeba zemědělci chtějí prodávat ta eh, obilná zrna. Tady jsou určité obavy z důvodu genetické diverzity, že tento materiál může být s ním vynakládán jako takovým strategickým materiálem. Uh, a v podstatě takto produkujeme určitou komoditu. Myslím si, že když hovoříme o tom trhu s osivy a o původním, původních odrůdách, jsou tu různé možnosti, jak si vyměňovat tento materiál. Uh, je tu určitá možnost v legislativě, objevuje se to zde prostřednictvím toho návrhu, že si volně zdarma mohou vyměňovat tyto materiály, ale možná by tomu chtělo ještě nějak na pomoci, aby si zemědělci mohli vyměňovat tyto materiály třeba za účelem uchování. Nicméně je třeba ujistit to, aby tady nebylo, nebyla nějaká zavádějící ustanovení, aby to vše bylo proveditelné tak že je, ještě co se týče toho obchodování s osivy, ten systém trochu více vy, rozvinout. Uvádím tu určité reference, ale pak je to ještě jeden aspekt a ten se týká té uspokojivé uh, hodnoty uh, té takzvané užitné hodnoty takže pan zpravodaj předkládá určité návrhy, nicméně já bych vám chtěl nyní položit otázku. Možná to já nevidím to, co je tak důležité. Proč tedy chceme zachovat tu agronomickou hodnotu odrůd? Proč pouze se nespokojíme se skutečností? že k tomu máme nástroje, Myslím si, že zemědělci již od dávných do po, druhé, po první světové válce tedy pěstují a vybývaj, vybírají si mezi různými odrůdami prostřednictvím katalogu. Samozřejmě potřebujeme určité informace o té užitné hodnotě materiálu, nicméně Může to pomoci vyhnout se prostřednictvím tohoto těm špatným odrůdám? Děkuji vám za pozornost. Děkujeme panu Pápovi. Další má slovo pan Thor Köfet, předseda společnosti eh, Kopa Kogeka evropským zemědělcům. Rigo Torköfed. Thank you very much. Thank you very much for giving... Děkuji za to, že jste mi dali příležitost říct si vám něco o tom, jak zemědělci se na toto dívají a co potřebujeme do budoucna. Nejprve bych rád poděkoval za návrh komise. Pokoušíme se obnovit legislativu do budoucna, a ne, protože v minulosti víme, že jsme měli nejlepší světovou legislativu od roku 1953 a ta fungovala velmi dobře. A také bych chtěl velmi poděkovat panu Silvestrisimu za jeho zprávu a je to určitě krok v pravém směru. Tady se pokusím narýsovat obrázek toho, co se, jak se na to dívají zemědělci. Výzva pro zemědělce. Musíme se postavit skutečnosti, že v roce 2050 budou muset nakrmit nebo pomoci nakrmit o něch 9 miliard lidí. Také musíme mít kvalitu, vyšší kvalitu jídla, potravin, osiva za kompetitivní ceny, protože 95% zemědělců žije v takové, žije v realitě, které se musíme postavit, jsou to eh, ceny na světových trzích a víme z politiky, že bychom eh, měli eh, správně vyrábět, že bychom měli dodávat si energii a měli by tady být menší negativní dopad na životní prostředí, menší hnojení a menší PPP. A to je veliká výzva. A eh, chtěl bych zmínit jednu věc. Jestliže opravdu chcete mm, snížit negativní dopad na životní prostředí, tak možná je lepší snižovat to v konvenčním zemědělství než Eh, navyšovat eh, podíl organického zemědělství. A pak poslední věc, když se podíváte na situaci v Evropě, tak mnoho zemědělců, všichni zemědělci musí mít vyšší příjmy. Eh, to pomůže také ekonomickému vývoji ve venkovské oblasti. Ale když se podíváte na fakta, na výnosy v Evropě a v celosvětovém měřítku, tak jsme přišli o výnosy nebo růst výnosu za poslední deset let poklesával, nemůžeme konkurovat se zbytkem eh, světa a z, mm, to znamená, že vlastně eh, ztrácíme také vůči eh, zbytku světa a musíme změnit toto aranžma, pokud budeme chtít přežít. Takže musíme začít osivy Jestliže se mm, podíváme na některé země, tady vidíme Dánsko, Německo, Holandsko, Švédsko, Anglie a e, to jsou země, z kterých jsme mm, byli schopni dostat čísla. Vidíme tady navýšení výnosů od roku 1960, ale za poslední desetiletí už jsme nenavýšili výnosy příliš mnoho a mm, e, jsou proto různé důvody. Ale je tu jedna země, která je ta černá křivka, to je Dánsko. A tady zároveň snížili využívání dusíku o 30%, snížili eh, také emise čpavku no 30%, bylo tady snížení emisí skleníkových plynů 50% a také se jim podařilo snížit používání pesticidů o 50%. A eh, tedy díky technologii, ale jeden z hlavních důvodů je také to, že v této zemi v Evropě používají asi 90 nových variet ročně Každý rok tomu přibývají nové variety. Máme tady velice dobrý registrovaný systém. Eh, zemědělci vědí, jak eh, mohou získat informace o eh, semenech, sebe, která potřebují. A mm, v každé regionu v Dánsku se můžete na ně podívat, můžete se podívat, jakou varietu potřebuje pro svou vlastní výrobu, jestli jsem organický zemědělec nebo konvenční ehm, zemědělec nebo velký výrobce, anebo jestli budu chtít ehm, ehm, to prodávat jinak. To znamená, vy si můžete vybrat tu nejlepší varietu jako zemědělec, také může si najít takovou varietu, kde může si zvolit sám, kolik sníží používání fungicidů. Tady máte seznam, který se tady se testuje kvalita, k, obsah proteinů a podobně a jiných látek. Takže když se podíváme na tyto věci, tak bychom možná mm, mm, mohli ještě více se věnovat otázkám VCU, tak aby zemědělci věděli, co kupují, protože toto je pak nejlepší cesta, mm, jak zvýšit příjmy zemědělců, když vědí, že mohou z toho vygenerovat dobrý výnos těch eh, semen, která vkládají do půdy. Takže test VCU. To je velmi důležitá věc, protože to slouží ochraně spotřebitelů a k lepší odpovědnosti zemědělců. A zemědělci pak přesně vědí, co kupují e, pomocí těchto testů VCU. Než jsme měli tento systém, e, tak jsme vždycky vedli diskuse mezi šlechiteli a zemědělci kteří nevěděli, mm, eh, jaký byl eh, původ nebo kvalita eh, těchto mm, osiv mm, a zemědělci pak žádali příslušnou legislativu. V roce 53 vznikla a od té doby kvalita osiv se navýšila. A to každým rokem. A teď když pracujeme na nové legislativě, eh, tak budeme chtít, zemědělci říkají, že chtějí ještě vyšší kvalitu osiv, eh, větší kvalitu variet do budoucna, protože ji potřebujeme a jinak bychom, už jsme tady hodně v poslední leta prohrávali. Další, další věc, která je důležitá, máme tady různé zemědělce v Evropě, máme velké konvenční zemědělce nebo zemědělce v organickém zemědělství, je tu jedna věc v rámci testu VCU. Organické zemědělství eh, není možné, eh, jak eh, to zapracovat testu VCU, abychom testovali um, organické variety, protože tady jsou rozdíly mezi organickými varietami. Tady existuje konkurence mezi různými variety produktami, eh, protože v konvenční, konvenční zemědělci tady mají chemic, chemii, která jim napomáhá. Takže eh, tyto testy musí být také pro, dělány pro organické účely a určitě to napomůže také pro určitě záruka. Jest jestliže se provádějí tyto testy za organickými účely, tak mohou být zemědělci jisti, že eh, to napomůže. To znamená, to je pár věcí, o které tady žádáme a pak víme, že jsou tady určité seznamy nebo registrované věci v Evropě, které fungují. Zmínil jsem dánský systém. Ale pak jsou tu ještě jiné systémy, jako v Německu, Velké Británii, ale potřebujeme aby se to rozšířilo na evropskou eh, legislativu, aby všichni zemědělci, zvláště v nových zemích v Evropě, Evropě, aby měli volný přístup eh, k informacím o tom, co je eh, pro ně dobrá varieta protože zemědělci mm, se trošku mm, obávají, že teď se tady otevíráme veliký eh, trh kde bude mm, hodně aktérů, mm, a kde budou neotestované eh, produkty a které nebudeme mm, snát. Máme černý trh s osy v některých zemích a mnoho zemědělců v tomto případě eh, tuto bitvu prohrává, protože eh, jsou podváděni, koupí si nějakou osivu, vypadá to jako dobrá kvalita, ale Jediní, kdo pak tady prohrávají, jsou malí chudí zemědělci. Máme z nich 2 až 3 miliony v Evropě kteří patří do této kategorie a musíme se o ně postarat taky. Pak heterogenní materiály. To není eh, varieta a není to eh, mix eh, variet. Návrh komise říká toto. Budeme mít řadu situací, kdy společnosti budou pracovat na těchto materiálech, budou tomu říkat heterogenní eh, materiály a budou eh, a toto není dobré pro zemědělce, kteří eh, chtějí pracovat s těmito heterogenními materiály, takže bychom poprosili, abyste dbali na to, aby se našlo řešení, aby tito lidé, kteří chtějí pracovat s heterogenními materiály, aby na ně měli příslušný trh. Aby nemohl jen každý se tak dostat do tohoto trhu a využívat jeho výhody menšinové trhy. To je celá řada věcí. E, nejsou to staré variety, e, protože jak my chápeme menšinové trhy, tak jsou to trhy pro organizace, neprofesionální organizací, které e, si přeji zakonzervovat variety a podobně. Je to určeno pro neprofesionální um, aktéry a všechno totiž může eh, být interpretováno jako menšinové trhy. I chráněné variety mohou být menšinovým trhem, když jsou to dobré variety, které vykazují dobrou kvalitu pro spotřebitele, pak to může být menšinová záležitost, ale už to pak není menšinový trh, když se tam dostane příliš mnoho lidí. A potom z pohledu zemědělců. Máme tady mnoho členů, kteří eh, se velmi citlivě přistupují k otázce poplatků. Slyšeli jsme, ano, 150 euro eh, poplatků ročně to není nic, ale je, to, to něco znamená, protože zase dva až tři malých zemědělců máme v Evropě, kteří platí 150 euro ročně a to je vysoké procento eh, jejich příjmu. Takže když mluvíme o poplatcích, eh, tak je snižme. Měly by být konkurenceschopné, tak abychom tak aby malí zemědělci mohli přežít a mm, aby si mohli dovolit koupit mm, vysoce kvalitní osivo. Děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji vám. Děkuji Petru. A jako poslední Karli von Essen, Evropská asociace OSIF. Poslední deset minut a následuje diskuze. Máme čas do půl sedmé. Následně tlumočníci odejdou. Takže váš čas je e, jasně stanoven. Nyní máme tedy ještě 10 minut na e, následující prezentaci. Prosím, Garlich von Essen. Thank you very much, Chairman, ladies and gentlemen. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a panové. Je pro potěšením zde mezi vámi být dnes večer. Uvědomuji si, že máme málo času, bude se snažit být rychlý. Proto jsem vám přinesl pět obrázků. Doufám, že tímto budeme moci nastartovat diskuzi a e, také na druhé straně budu e, hovořit jenom krátce. Název je jednoduchý e, potenciál k růstu. To je ten návrh pro Evropskou komisi je, to, je tu potenciál už tu stávající produkci ještě navýšit a také poskytnout nejlepší produkty, které potřebujeme, aby zemědělci eh, a ti, kdo využívají osivo, měli ty nejlepší materiál. Eh, od sekretariátu máte informace o tom, jak vypadá sektor z osivy v Evropě. Některé ty z těchto fakt jsou ještě zmíněna i zde na tomto obrázku, ale je tu také pár mýtů. Neexistuje nic takového jako jen pár podniků, které by dominovaly všemu. Ten obrázek je mnohem rozmanitější, závisí na plodině, na zemi, na druhu takže je tu obrovská rozmanitost. Ano, ke koncentraci dochází, jako v kterémkoliv jiném ekonomickém odvětví v Evropě. Takže proč, proč zrovně, zrovna eh, sektor osiv a rozložovacích materiálů eh, by eh, měl být z toho vyňat. Potřebujeme technologii a vědu a to všechno stojí peníze, takže určitý tlak na koncentraci zde je, je zcela přirozený ale, jak jste byli informováni vaším sekretariátem, dochází k tomu mnohem méně v Evropě než v jiných částech světa. Jedním z důvodů je efektivita právě tohoto legislativního aktu, o kterém hovoříte, protože poskytuje rovné podmínky a logické možnosti pro zemědělce, aby si porovnali kvalitu produktu a aby také měli příležitost malé podniky využít eh, toho, že jejich eh, produkty mohou být lepší než produkty velkých konkurentů. Toto jsou pilíře stávajícího eh, stávající legislativní úpravy Evropské unie o osivu. Identita produktu, produktu za prvé. Co to ve skutečnosti je? Kvalita osiva, výkonnost odrůdy přímo při růstu, neboli eh, co vlastně můžete vypěstovat, pokud se správně řídíte těmi podmínkami. A potom otázka zdraví. Eh, jde o to, aby toto osivo eh, nebylo stiženo infekčními chorobami. Tyto pilíře byly velice úspěšné a vedly sektor osiv k tomu, aby se stal jedním z těch světově nejpokročilejších ale jsou tu určité koncepce, které se využívají všemi eh, producenty eh, osivových mat- a rozmnožovacích materiálů, ať už jste malý podnik, ať už pracujete pro menšinový trh nebo pro velký trh nebo velký podnik. Jako uživatel Uživatel máte zájem vidět, co vlastně používáte, jakou to má kvalitu že to na poli se bude chovat tak, jak očekáváte a že eh, nebudete zbytečně obětí eh, škůdců. Takže toto všechno je obsaženo v návrhu komise a my jako eh, sektor zabývající se osivy vás jen naléhavě žádáme, abyste udrželi tyto pilíře, protože byly zárukou, byly ochráncem tohoto sektoru v Evropě ale jsou tu také určité obavy, které máme v souvislosti s tímto návrhem. Je to celá řada výjimek a poměrně eh, dost eh, výňat, vynětí. Eh, také je tu celá řada tržních podmínek nebo podmínek udržování, uvádění na trh. Dnes dopoledne například se diskutovalo o tom, kdo je mm, tím profesionálním výrobcem nebo provozovatelem. Eh, my souhlasíme, že se jedná o marketing, eh, o uvádění na trh u těchto eh, rozmnožovacích materiálů, takže se nejedná o výměnu materiálu mezi dvěma hobby zahrádkáři, ale jedná se o, o ty, kteří mají peníze z toho, že prodávají daná osiva. A s tím plně souhlasíme. Tato definice možná ještě není e, v návrhu komise úplně jasná a potřebovala by další vyjasnění, protože dnes zde již zazněly ještě další připomínky. E, druhou věcí jsou ty výjimky e, ohledně heterogenních materiálů, menšinového trhu, Eh, variet, eh, které zapotřebí uchovat a podobně. Eh, je tu celá řada různých výjimek a jsou to příležitosti pro různé trhy. Ale tím se také celá situace více komplikuje a je obtížněji srozumitelná. A my potřebujeme zlepšení právě v tomto aspektu jsme přesvědčeni, že ten nástroj, který používá Evropská komise, neboli používat jen ofi- oficiálně uznané popisy, může být nejen jedním prvkem trhu. Je to tedy příležitost na jedné straně zaručit eh, spotřebiteli informace, aby měl o tom materiálu nějaké informace, ale že můžeme alespoň eh, snížit administrativní břemeno pro ty operátory, kteří nechtějí jít eh, cestou klasické registrace variety. Mnozí jste se zmiňovali o obratu dvou milionovém a deseti zaměstnancích, kteří jsou chápáni jako práh eh, pro eh, to, aby podnik byl pojímán do pole působnosti této eh, to, to, to, tohoto nařízení. My s tím opravdu hodně nesouhlasíme, protože já, kdybych řídil podnik, který má obrat 2 miliony ročně a měl pár zaměstnanců, nemyslel bych si, že jsem úplný amatér že jsem like, protože takováto úroveň e, obratu už ukazuje, že si vydělávám peníze a že jsem dostatečně profesionální, což je velice správné. Nicméně tito operátoři by už měli plnit určité minimální podmínky. Takže nesouhlasíme e, s takovouto výjimkou, ale e, chtěli bychom to jinak přizpůsobit. A potom je to otázka vysledovatelnosti, a transparentnosti a důvěryhodnosti celého systému. My si myslíme, že všichni operátoři na tomto trhu e, dluží svým e, zákazníkům to, aby poskytovali určitou úroveň transparentnosti. A to i prostřednictvím pouhé registrace toho, že jsou profesionálním operátorem pro eh, prodávajícím eh, rozmnožovací materiál zákazníkům. Myslím, že toho nežádáme příliš a nemyslíme si, že by to mělo být nějaké obrovské břemeno. V podstatě by to mohl být formulář, který se vyplní a to je všechno. ale také jde o správné etiketování, označení produktu, neboli o čem je zapotřebí informovat eh, spotřebitele, vašeho zákazníka, takže minimální úroveň informací, kterou je zapotřebí poskytovat, nehledě na to, zda eh, se obracíte na profesionální trh, či zda pracujete na menšinovém trhu, eh, pro což ještě nalezneme nějakou odlišnou definici. Konec konců jde o důvěru. Lidé nepoznají ze semínek, co jim vyroste. Potřebujete systém Potřebujete postupy, které zajistí, že zemědělec bude vědět, že když nakoupí eh, toto osivo, které bylo tímto systémem eh, eh, vyhodnoceno, tak vím, co mi poroste na poli. Potřebujeme uchovat důvěru v systém. Potřebujeme taky určitou flexibilitu. Ale ta flexibilita by neměla ohrožovat důvěru proto jsem tam napsal tu poslední větu. Budoucí legislativa EU musí být důvěryhodnou legislativou, která bude podporovat inovaci, zajišťovat kvalitu pro eh, eh, spotřebitele a udržovat rovné podmínky pro všechny, zdůrazňuji profesionální operátory, aktéry na společném trhu EU. A tím můžeme odpovědět na jednu z otázek, která zde dnes zazněla pak revize dosáhne svého cíle. Bude efektivnější, vše bude rychlejší, za nižších nákladů e, pro šlechtitele i pro spotřebitele. Takže konec konců ten systém bude lepší, než který to byl do, do, v minulosti a navíc nebudete muset číst tolik stran. Pokud se tohoto podaří dosáhnout e, v tomto funkčním období parlamentu, tak to bude opravdu velký úspěch i pro zemědělský výbor EP. Děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji Karlichu i za eh, tu stimulaci, kterou si nám poskytl na konci projevu. Tři kolegové se zapsali jako řešníci do Oslin a Aňo. Oslin a Aňo. Hned vám předám slovo. A pak si vyslechneme odpovědi expertů a na závěr na pár minut. Budou mít všichni experti tři minuty na odpovědi. Kolega Dorfman. Eh, Děkuji. Ano, chtěl bych poukázat na poslední čtyři příspěvky expertů, otázka OSIF. To všechno eh, Považuji za velmi zajímavou eh, materii. Čtyři zprávy byly, myslím, velice zajímavé. Především nám ale ukázali to, že tady máme mluvíme o dvou různých věcech. Musíme mluvit o dvou věcech různých, které nesmíme vzájemně promíchávat. Jedna věc je, směl to tak říct, klasické zemědělství, ať už je to konvenční nebo eh, biologické zemědělství, kdy miliony zemědělců eh, v malých podnicích v Evropě vyrábějí potraviny pro trh. Kdo to dělá? Někdo, kdo seje osy, osiva nebo eh, pěstuje brambory nebo zasazuje eh, stromy eh, nebo vinnou révu, tak musí mít jistotu, že tyto produkty se koupí a že to, co se jim slíbí, bude také konec konců dodrženo. A pak je tady ještě jiný trh, který nazýváme menšinový trh nebo nějak podobně. A tam jde o to, aby lidé s velkým potěšením abychom udrželi určité odrůdy, abychom vyráběli produkty, eh, které najdou odbytiště na malých trzích, kde budou stále zajímavější na tom trhu a bude legitimní, aby na tomto trhu zůstali. A myslím si, že toto nařízení, o kterém teď hovoříme, eh, není vhodné k tomu, abychom teď vedli takovou dialogickou válku eh, o tom, co je lepší a co je horší. Tady jde o to, aby pro obě oblasti jsme našli vhodná řešení a myslím si, že čtyři experti ehm, nám to ukázali ehm, velmi dobře, ale rozdílným způsobem. Měl bych pár dotazů na pana, na prvního referenta. To byl tomu, co říkal pan Raf. Vy jste říkal, že si myslíte, že v rozsahu působnosti tohoto nařízení, eh, že tam patří i eh, eh, určití provezovatele. Já myslím, že tady, to je odkaz na článek 2 a 3, článku 2 se říká, že z rozsahu působnosti nařízení, e, do rozsahu pořízení se mají dostat podniky a v článku 3 se ale říká, že podnik to, je, to jsou ty, kteří to dělají profesionálním způsobem. Máte nějaký konkrétní návrh, jak bychom to lépe mohli definovat, protože mám pocit, že je nutné to definovat lépe. Není to úplně vhodné teď. Existuje nějaký konkrétní návrh, jak to udělat. Panu van mm, Nessen, Essen, mluvil jste o menší novém trhu, jak byste to definoval? Jak byste, existuje nějaký rozumný menšinový trh? Vy jste říkal, eh, že mm, jsou to 10 lidí a 2 milionů obratů, ano, já už nevím, jestli to je správné, takhle nemůže být definován menšinový trh. Existuje nějaký rozumnější návrh? Měl byste ho? Měl byste lepší definici? tomu, čemu říkáme níše nebo menšinový trh. A poslední bod, profesor Papa gesagt hat. to, co říkal pan kolega Papa. Říkal jste, eh, co je, mluvil jste o tom, co je dostatečné a co není eh, dostatečné. Já mm, bych s vámi mohl i částečně souhlasit. Dus samo o sobě nestačí seznam, který uvádí, že v tomto či e, e, onom regionu funguje dobře ona či e, jiná varieta. Pokud tu máme jen dus a zemědělec tomu má věřit jako jedinému zdroji, tak co když někdo řekne, že jeho varieta je ta nejlepší na světě? Kdo pak nadefinuje, zda je to skutečně to nejlepší, co existuje? nějaký veřejný orgán. Děkuji. Grazie, Herbert. Děkuji, Herberte. Oslin? Ja, <clears throat> zunächst eine Frage. Ano, nejprve otázka panu Kofeda. Kopa Kurega, eh, teď bylo řečeno, že tady existuje černý trh. Můžete to prosím nějak vyčíslit? Co myslíte černým trhem? Máte dojem, že Evropě e, to je široce rozšířený, je hodně rozšířený fenomén a hodně jsme taky slyšeli o tom, co musíme akutně upravit. Na druhé straně jsme předtím slyšeli, e, že přesto, že nemáme společná pravidla, tak přesto e, evropský osobový průmysl dobře funguje i na světovém trhu, takže očekáváme ještě větší podíl. Jaký bude, jaké budou benefity z tohoto pro všechny? když říkáte, že na konci e, to musí být ještě více koncentrovanější. Pochopil jsem pana von Essena tak, e, že vlastně ani žádný menšinový trh nechce, pokud jsem si to správně interpretoval. Ano, v zásadě jste řekl, že to všechno musí být upraveno. A nevím, jestli si myslíte, že to bude 230 věcí, které se dostanou do eh, nařízení, nebo všechno. Co si slibujete od toho, když eh, třeba i bylinky, stromy, eh, okrasné rostliny, že to všechno bude pokryto z Evropského centrálního místa? Kdo z toho bude mít užitek? Budeme tady mít obrovský byrokratický aparát, který vytvoříme. A nechci mluvit o tom, mm, eh, jak, že, že nechci vůbec říkat, že nejsem vůbec pro žádnou úpravu, ale myslím si, že bychom neměli zakázat příliš daleko. Mm, eh, eh, neměli bychom zaměňovat harmonizaci s centralizací. A pak ještě něco, komise předtím jmenovala čísla, říkala, že, není ani, že to neví, není problém s koncentra, procesem koncentrace na evropském trhu. Předtím jste, pane von Essen, se vyjádřil trošku vágně. Říkal jste, že v určitých oblastech také existuje koncentrace, ale že to není tak hrozné jako v USA. Mohl byste mi konkrétně jmenovat čísla? Pět podniků, eh, třeba 50, má 50,4%, pěta eh, všech eh, odrůd, všech, všech odrůd kukuřice v Evropě. A těchto pět podniků eh, bude, mít, bude tržní podíl kukuřice 74%. Já bych tady hovořil o určité koncentraci a když si pak představíte, že jiné oblasti nejsou tak daleko jako oblast zeleniny, tak to musím protiřečit. Pět podniků pak budou mít 55% všech odrůd rajčat a jiné zase budou mít jenom 20%. Já bych tady nemluvil o tom, že existují obrovská paleta variet. Je jasné, že tady dochází k takové interní koncentraci v určitých oblastech. Mm, a pak už tady ani není žádný velký výběr, když mm, tři e, podniky e, mají monopol na 90% různých e, zeleniny. Takže se dá mluvit o tom, že to v Evropě ani není už téma. Oni se to tady vlastně protiřečí. Nevím, kde jsou, odkud pocházejí čísla z komise, ale jsou to všechno signály toho, že máme opravdu co dočinit s vysokou koncentrací. Ta se tím ještě přiostří a vzdálíme se od cíle, eh, který před sebou máme, abychom měli větší paletu osiv do budoucna a více podniků. A to jsou třeba tak, abychom mohli reagovat řádně na klimatické změny třeba. Ale my zužujeme stále ten potenciál a na konci nebudeme mít vůbec možnost eh, dostat eh, dostatečnou paletu, no širokou paletu odrůd na trh, protože ani tyto odrůdy existovat nebudou. Grazie, kolega Ožlin. Děkuji kolegu, kolegovi Osem. Chci vás požádat, abyste hovořili stručněji, jinak si nestačíme vyslechnout všechny eh, experty kolega Aňu. Chairman, give me a time. Pane předsedo, prosím, dopřejte mi času. Jak dlouho můžu mluvit? Minuty sarebbe lidi. Čtyři minuty. Yeah, I should manage easily with that. To se mi doufám podaří. Mám tři otázky, dvě konkrétní. Jedna na řečníka z Rakouska. Myslím, že to byl právě on, kdo mluvil o 74% ztrát diverzity od první světové války, pokud se nemýlím. A to by znamenalo, že tedy pokud jsme měli tisícovku rostlinných druhů v roce 1918, tak jich je dnes jenom nějakých 140. Aspoň tak jste to řekl. Je to tak? Rozuměl jsem vám dobře? Ano, některé druhy mohly zredukovat svůj počet, ale opravdu mě, mě překvapilo, pokud doopravdy vymizely. Druhá otázka na pána z Dánska, který opravdu mě ohromil svoji prezentací o druzích a o tom, jak se zachovávají výnoci, zároveň, když se ještě snižují ty různé vstupy. Pak jenom otázka, jak je to tedy s těmi hybridy. A to mne vede k další otázce. Úspěšný příběh v případě osiv. Myslíte si, že je tedy zapotřebí nějaká nová legislativa, když máte tu dobrou zkušenost, dobré výsledky? Pokud ano, proč to nenecháme, jak to je? A pak na závěr. Parlament před nějakou dobu eh, zakázal bez nějakého odůvodnění eh, určitou legislativu v oblasti olejnin. Nicméně vaše odrůdy, tady se počítá s nějakou změnou na, za 20 let, takže máme tu tedy určité problémy s nějakým oslabování těch druhů u olejnin a ošetřování takových druhů osiv. Takže jak na to nahlížíte? Kolega Rodust, poi diamo Rodust a poté experti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste mi ještě krátce udělil slovo. Mám jen krátké otázky. Myslím si, že když mluvíme o menšinových trzích, tak nemusíme mluvit o zaměstnancích a obratu, ale musíme mluvit o osivu. A to je teď moje otázka. Mohl byste říct, souhlasíte s tím, že menšinový trh bychom spíše mohli dát do definice osiv a ne neorientovat to podle obratu nebo počtu zaměstnanců? Pak otázka koncentrace. Ukázalo se jasně, že to všechno stojí spoustu peněz. Věda, výzkum, Myslím si, že na konci všech těch diskusí z toho musí vyplynout to, že ti, kteří se eh, zabývají starými zvláštními ehm, varietami, také budou mít svou, ehm, své oprávnění existovat. A jestliže ostatní se zabývají masou, a tam ehm, umístují výzkum, vývoj, tak je to taky v pořádku. A o to, to ani kritizovat nechci, ale myslím si, že obojí eh, z toho musí vyplynout. A co mě trošku iritovalo, bylo výpověď paní Pariso, která říkala, že neexistuje žádná rozumná kontrola eh, eh, eh, zdraví rostlin. A tady mám otázku na všechny řečníky. Je tomu tak a co to znamená? Co musíme udělat, protože zdraví rostlin musí být kontrolováno stejně tak jako ostatní věci, které požíváme, které spolu, spolu s potravinami. Děkuji. Krátkou poznámku. Také k otázce kolegy Heuslinga, ptal se na černý trh s osivy, to by mě taky zajímalo. A pak druhá věc, ehm, aby tady, tady vznikla transparentnost. A druhá věc, parlament a toto veřejné slyšení je, myslím, signálem toho, že si transparentnost přejeme a potřebujeme. A ještě jedna věc na straně pět těchto velmi cených dokumentů, které jsme dnes dostali pod bodem jedna, eh, ostatní faktory, které omezí konkurenci na trhu s osivy. Eh, tady máme počet dohod mezi eh, podniky. Já myslím, že je velmi těžké toto zjistit a Mohli byste nám prosím k tomu něco říct, trochu blíže to vysvětlit? Uh, eh, Jak bylo oznámeno, předám slovo šesti expertům, kteří mohli dnes odpoledne promluvit a chtěl bych je vybídnout, aby svou reakci omezili na tři, maximálně čtyři minuty. Kristín Kiago jako první. Prosím. sorry, <laughs> atven, atvainojos. Es īsti nesapratu jautājumus par augu veselību tieši. Vai... Jā, se omlouvam, já jsem nepochop, nepochopila tu otázku na zdraví rostlin. <laughs> es sapratu. Procediamo con Pascal Parisotto. Sono state poste domande un po' eh, in... Pani Pascal Parisotto, bylo předloženo několik otázek. Pani Parisotto odešla. Jako další pan Klaus Raff. Ja, nachdem die meisten Fragen auf Většina otázek byla položena Němčině, tak bych se pokusil na ně odpovědět taky německy. Vaší otázce, pane Dorfman, ano, samozřejmě. Máme návrhy na to, jak by tyto definice měly být eh, co nejjasnější, tak aby byly jednoznačné v smyslu toho, co říkal pan von Essen z oblasti průmyslu. Konkrétní návrh je obsažen v článku 3 bod 6. Ty podbody A až E ty mají být škrtnuty, takže e, pak e, tam bude jenom dodání na trh bodu F. A v úvodní formulaci e, se má doplnit za účelem komerčního využívání. Takže aim of commercial exploitation, tak jak to máme v dosavadním textu směrnice. A tolik jenom ještě na doplnění v článku 2 tam jsou slova in kind, tam mají být škrtnuta, protože neodpovídají realitě a ani těm úmyslům, které tady byly předneseny. K otázce paní Rodus, ano. I tady si dokážeme představit tzv. menšinový trh, přičemž je to možná nedorozumění. Menšinový trh, a tady bych chtěl správně interpretovat slova komise. Uh, Menšinový trh se nestahuje na počet, eh, velikost podniku jako takového, ale Jedná se o určitý materiál, který není varietou podle definice tohoto nařízení. E, tady se stanovuje určitá hranice obratu. Proč? Protože musíme být vždycky schopni e, to posoudit nějakým jednoduchým způsobem, jestli tyto podniky byly splněny nebo ne. Ovšem, my tady máme jiné ukazatele, které jsou stejně tak důležité a které se lépe hodí a sice to je ukazatel plochy. Plochy, na které e, k tomuto Mm, rozmnožování dochází. To může být třeba úprava pro malé zemědělce. Tady existují různé regiony v Evropě, podle kterých je to definováno. Každý, kdo působí na ploše, která je menší než je tato plocha, který tady produkuje rozmnožovací materiál rostlin, může využít to, co vyplývá z tohoto ustanovení pro menšinový trh. K tomu, co říkal pan Egnu. Já jsem nemluvil o eh, druzí, mluvil jsem o variet, tak, ale v tom starém slova smyslu, ne v tom smyslu DUS. Ehm, samozřejmě je to z vědeckého ehm, hlediska ehm, složité se srovnávat čísla, která můžete lehce poměřovat poté, co bude zaveden registrační systém s obdobím, které bylo předtím, kdy mm, nikdo ještě toto neregistroval, neevidoval. Ale podle genetické banky a jeho, jejich posouzení eh, národní a soukromých a podle eh, mm, výzkumu, který byl proveden, v, v rejstříku různých, nebo v různých zemích, tak by eh, se z toho dal vyvodit závěr, že zhruba, to je jenom takový odhad, 70% mm, genetic, genetických variet mm, figurují mm, jako variety ne, v různých genotypech a podobně. A ty ty už jsme přišli, ty už jsou ztraceny, takže už nejsou k dispozici ani v genetických bankách. Ale 25% z nich ještě existuje, většinou v genetických bankách, takže to, co teď je na poli, to je, toho ještě mnohem méně, ale to, co jsme zakonzervovali, to by mohlo být znovu eh, recyklováno, využito pro další šlechtění. A k otázce roz, zdraví rostlin jenom obecně. Myslím si, že komise Eh, zvolila správný přístup tím, že se chce soustředit na eh, škůd, škůdce rostlin v karanténě, které se nevztahují nebo nedostávají na, do, do teritorium EU a pokud ano, tak se musí učinit příslušné kroky. To by byly takzvaní eh, škůdci, kteří snižují kvalitu to jsou i pro mě osobně jako zemědělce, to jsou ty, kteří se mě týkají, ale to může být pokryto agronomickými opatřeními. Toto můžeme zvládnout těmito opatřeními, třeba eh, eh, myš, smíšenými kulturami, eh, víceletými plodinami a podobně. Pak je tady další věci, které jsou trošku obtížné. Na to se ještě nenašlo žádné dobré řešení s výjimkou obrovského používání chemických látek, což můžeme posuzovat různým způsobem. Základním předpokladem je, že by bylo možné kontrolou dosáhnout eh, zlepšení. To eh, z mých praktických zkušeností jako zemědělec nemohu potvrdit, eh, protože jestliže se něco někde vyskytne, tak stejně musíte reagovat během pár hodin nebo dvou dnů a musíte učinit vhodná opatření. Ale teď už dále do detailů nepůjdu. Děkuji. Eh, sì, io já bych odpověděla, ale nikoli německy, to se mi nepovede, ohledně DUSu. E, trochu jsem to téma přeletěl, ale chtěl bych říci, že je jasné, že e, hodnocení testu adaptability materiály by měly být prováděny na základě toho, co se činí nyní. Ale nechápu, proč varieta, která možná nemá e, agronomickou jako výkonnost, ale je užitečná nebo je žádoucí kvůli určitým požadavkům na trhu, prostě trh ji žádá z nějakého důvodu by nemohla být registrována s veškerými zárukami, které poskytuje ten systém certifikace a zemědělec, který ví, že tato varieta, která produkuje méně, ale Eh, já ji stejně budu pěstovat, protože ji ode mě nakoupí, nebo protože z ní vyrobím nějaký zajímavý produkt. Jediný důvod eh, by byl v tom, že na základě údajů nejsme schopni eh, si zvolit, co vlastně chceme. Ale myslím, že bychom měli se poučit z toho, jak to funguje v některých zemích. Samozřejmě, že je to otázka nákladů, a toho, kdo vlastně ty náklady nese, takže to je trochu složitější téma. Nicméně by to vyřešilo i problémy eh, s menšinovým trhem. Menšinový trh, eh, který se časem e, změní a přestane mít charakteristiky menšinového trhu, tak budu potřebovat i v této chvíli už nějakou certifikaci pro onen produkt. E, pro e, produkt, který nemá třeba ergonomickou, agronomickou hodnotu já eh, se na to dívám jako na jednodušší eh, věc. Co se týče genetických, eh, genetické rozmanitosti, já si myslím, že bychom se na to mohli podívat trochu jinak. Myslím, že to je příliš silné tvrzení myslím, že šlechtění genetické, které umožňuje novou variabilitu, například znovu zavření eh, divokých forem, eh, zavření rezistence a tak dále. A na druhé straně tu jsou místní variety, které stále ještě máme, takže tu velká variabilita a mohli bychom bedlivě, nebo měli bychom bedlivě hodnotit eh, tuto situaci a využívat ji. Děkuji Robertu Pápovi a jako další Tor Děkuji vám. Jedna otázka byla na černý trh s osivem. To může znamenat mnohé. Za prvé ilegální dovoz necertifikovaného osiva e, z jiných zemí do Evropské unie, protože tu jsou osiva, která přichází do EU bez jakékoliv kontroly. A to mě vede k, k tomu, abych se zmínil, když se hovoří o zdraví rostlin. Podívejte se na Nový Zéland. Jak je to důležité? Eh, aby nedocházelo eh, k žádnému eh, dovozu jakýchkoliv, jakýchkoliv semen, jakéhokoliv osiva do, na Nový Zéland. I když jste turisté, možná bychom se na to taky mohli podívat. Podobně z tohoto hlediska, tedy pak ohledně černého trhu, já teď nemám eh, přímé informace, ale někteří zemědělci tedy produkují osiva a předávají se mezi sebou, pak jsou i podniky, eh, které využívají této situace k obchodování a ke zisku. Jsou i drahá osiva pro zemědělce, eh, která jsou eh, velice špatnou volbou pro nákup. My diskutujeme o kvalitě osiva potřebujeme mít informaci. Zemědělec potřebuje mít možnost vědět, co si vybírá, že si zvolil tu správnou odrůdu, takže to je velice důležitá věc abychom měli dobrý systém rejstříku, ve kterém se eh, zemědělec vyzná, co vlastně kupuje. Ohledně eh, toho menšinového trhu, co to vlastně znamená? Kolem toho se vede velká diskuze. Mnoho mladých země, malých zemědělců uvádějí, že najdou restauraci nebo nějaký malý trh eh, spotřebitelů, kteří jsou ochotní platit za to, co on produkuje. A oni si přejí mít pro sebe, tyto zemědělci, tento malý trh. A pokud jsou velmi úspěšní, někdo jiný, kdo je větší, kdo je profesionálnější, eh, tam vstoupí, ten trh mu přebere a pak udělá svoji cenu. Ale byl to ten zemědělec, který měl ten původní nápad. Když máme na e, mysli ochranu menšinového trhu, není pokaždé dobrým nápadem, podle našeho názoru, jen otevřít trh e, pro menšinové trhy, aby tam mohl úplně každý e, výrobce. Protože tím pádem tyto lidi nechráníme. Tyto, tyto lidi, kteří z toho skutečně žijí, kteří si vydělávají na každodenní chleb. Zaznělo otázka. Pokud budeme mít dobrý systém rejstříku, budeme potřebovat vůbec nějakou legislativu? Ano. Nejdůležitější je, když kupujeme onu varietu, jaký má výnos, výnos. A nejsou tu jen eh, komerční variety jsou jiné, například jak to vypadá s využitím a, a dusíku nebo semisemi CO2, jaké parametry mají ta osiva. To všechno je třeba certifikovat, protože potřebujeme vědět, jaké mají dopad na životní prostředí a jaký budou mít do budoucnosti. Můžeme dokázat tyto věci? Musíme hledat odpověď v legislativě na to, abychom do budoucna toto mohli vyřešit, eh, bude-li tu poptávka od spotřebitelů, eh, tak musíme prokázat, kolik emisí CO2 máme například z, té, eh, z této variety, nebo například jakou potřebu pesticidů nebo dusíku má daná varieta oproti jiné varietě. Takže to je systém rejstříků a seznamu, ze kterého si může farmář vybrat. Jako poslední má slovo Garlich von Essen. Já se dívám na hodinky a myslím, že mi zbývá nějakých čtyři minuty. Takže zaznělo to tu dvakrát, ta otázka koncentrace od pana Hojslinga. A pak ta otázka dohod a licenci. Takže, jaká je situace? Máte tady krásný graf, to je ta světová situace, ale je to naprosto nekompletní. To znamená, taková není úplná realita, není to ten skutečný obrázek. Co k tomu můžeme říct? Jsou určité plodiny, pokud se mohu vracet zase k tomu menšinovému trhu, pokud budete mít relativně malý trh, tak tam nebudou stovky tisíců společností, které budou vstupovat na tento trh. Tam prostě nebude prostor pro všechny. A pak tam budou takové velké trhy jako obiloviny, do kterých investují celé řady Eh, společnosti a ten trh je mnohem více regionalizován. Je třeba tedy pochopit, že neexistuje jeden trh s osivy. Jsou různé trhy s osivy v souvislosti s různými plodinami, regiony, závisí to na tom, zda pracujeme s hybridy nebo ne a tak podobně. Ano, jsou různé dohody a určité licence, to závisí na daném odvětví a pak tedy ty malé a střední podniky mohou tedy být konkurenci i ty pro ty větší podniky, protože mohou s tím jejich, prostřednictvím jejich působnosti se měnit ceny. No a pak je celá řada takových konglomerátů, které sjednocují své cíle a prostřednictvím toho jsou konkurenceschopnější na trhu, protože my se nezaměřujeme jenom na Evropu, ale i mimo přejí si být konkurenční na celosvětové úrovni, no a volí proto různé strategie, aby byli úspěšní. Takže ano, dochází ke koncentraci, ale upřímně řečeno to mne neznepokojuje, že by ani odvětví se neznepokoje a ani zemědělce to neznepokoje. Takže možná někdo ano, ale je třeba si tedy uvědomit, tedy, že hovoříme tedy na jedné straně 95% eh, toho, trhu, kteří si vybírají tady poměrně vysoké množství eh, několik tisíců plodin z katalogu a pak je tu tedy ta druhá část. No a zase se tímto dostávám k tomu menšinovému trhu. Uh, No a jak já to vnímám ohledně těch dohod, že by to měly být příležitosti pro ty, kteří pracují s jiným druhem materiálu a o tom tady právě mluvíme. Ne tolik o trhu jako takovém, ale o různých druzích materiálu. Měli bychom umožnit lidem, kteří používají tento materiál, aby tak mohli učinit. A to si vyžaduje pravidla. Já souhlasím s tím, co tu zaznělo od pan, paní Rodost. Uh, že bychom se neměli zaměřovat na množství, kilogramy, tuny a podobně. Ono to může být relativní k té celkové produkci, ale spíš eh, se zaměřovat na, nebo se zaměřovat na obraty. Pak ta eh, legislativa ohledně uchování, ta asi není úplně nejlepší, ale je to určitý koncept, který můžeme ještě dále propracovat. Pak tu zazněla otázka na kterou bych chtěl zareagovat, ještě k tomu, co řekl pan Dorfman. Hovoříme tu o jedné legislativě, prostřednictvím kterých se zaměřujeme na různé trhy. Je to tak správně? Nebo jsou tu tedy jiné druhy trhů, které jsou velice eh, odlišné, ty, ten menšinový nebo hybridní já si myslím, že to zatím ještě nebylo provedeno, jsou tu určité návrhy, to sdílím, ale není nemožné dospět k něčemu takovému. Vzájemně uznatelný systém, který by tedy na jednu stranu uchoval ten profesionální eh, trh, ale zároveň uznal i ty jiné materiály do budoucna. Děkuji vám. Děkuji Chtěl bych poděkovat panu von Essenovi a všem expertům, kteří promluvili při tomto slyšení. Děkuji všem kolegům. Ještě jednou opakuji na mikrofon, že děkuji všem šesti expertům za toto slyšení, všem kolegům, kteří přispěli svými dotazy a poznámkami a učinil tuto diskuzi zajímavější. Budeme se to tématice dále věnovat. Chci jen na závěr oznámit, že příští zasedání bude 2.12. od 15 do 18.30 zde v Bruselu. Všem přeji pěkný večer. That